Buenos días a todas y todos. Eh, dobrý den všem. A prosím, posaďte se. Let me announce first of all. Tak ze všeho nejdříve bych chtěl oznámit, že byste měli sebou mít elektronické hlasovací karty, takže prosím zasuňte na místo. Those of you who have forgotten about it, a pokud jste kartu zapomněli, tak pro ně někoho pošlete a čím dříve, tím lépe, protože budeme hlasovat elektronicky hned na začátku. Hned na začátku dnešního zasedání Libe. Já oznámím za chvíli, o čem budeme hlasovat, ale chtěl bych vám připomenout nejprve, že Právě tak jako včera nás dnes čeká velice nabitý program. Bude nám podávat zprávu celá řada agentur, lidé z těchto agentur eh, nám budou prezentovat, ale hned po hlasování k nám přijde místo předseda Timmermans. Takže bychom to měli stihnout včas. Protože prezentace pana Timmermanse je naplánovaná na 9.45 což znamená, že bychom to měli stihnout a tím pádem začneme hned. Takže soustřeďte se, prosím. Takže začínáme. A to elektronickým hlasováním o dvou významných eh, bodech týkajících se rozpočtu na finanční rok 2020 ale vidím, že pan Daro eh, zvedá kartu, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu poznámku. Je to poprvé, kdy budu hlasovat tady v parlamentu a byl jsem trochu překvapený tím, že jsem neviděl překlad do všech oficiálních jazyků. Mluvím teď o dokumentech, o kterých budeme hlasovat, těch základních dokumentech. Já chápu, že potom přijdou nějaké kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou připraveny na poslední chvíli a které eh, jsou potom předkládány jenom v angličtině, ale ty základní texty, eh, mám pocit, by měly být přeloženy do všech jazyků. Podle článku 169 se říká, že není možné hlasovat o eh, dokumentech, dokud nejsou vytištěny a distribuovány ve všech oficiálních jazycích, takže si myslím, že minimálně ty základní texty s těmi eh, původními pozměňovací by měly být eh, přeloženy. Aspoň je to na eh, jednací řád, který to tak stanovuje a proto já dnes nemohu hlasovat o textu, který je tak významný, tak důležitý a nejsem prostě sto se k tomu nějakým způsobem vysvětli, vyjádřit. Děkuji vám, máte naprosto pravdu. Musím vám říci, že to je situace, která je absolutně výjimečná. Jsme na začátku eh, našeho volebního období, začátku práce eh, v tomto volebním období našeho výboru. A pod tlakem času a pod tlakem časového harmonogramu jsme eh, o tom rozhodli na zasedání koordinatorů, což jsou ti, kteří mají na starosti program výboru Libe a tam jsme se rozhodli zařadit to hlasování vzhledem časovému tlaku, pod kterým jsme. A to i s tím, že prostě nebyly k dispozici všechny oficiální překlady. Je to výjimečná situace, já vás prosím o porozumění. V normální situaci by bylo potřeba to všechno nechat přeložit do všech jazyků a nechat distribuovat. C'est un point d'ordre. Já. Euh. Máte něco k jednacímu řádu? Já se omlouvám, ale koordinátoři nemůžou jen tak změnit pořad jednání, protože pořad jednání eh, je stanovený a musí, eh, musí existovat zkrátka překlady k dispozici. To nemůžou koordinátoři měnit. Rozhodli o tom koordinátoři. Nic dalšího k tomu nemám, takže budeme pokračovat a chci jenom připomenout, že v 9.45 přijde místo předseda komise Timmermans. Začínáme hlasovat. Bod 12 pořadu jednání obecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2020. Máme dva, dvě hlasování. Obojí jsou zprávy kolegyně Gwendolyn Delbos Corfield. Eh, která je zpravodajkou jednak návrhu stanoviska, roz, pozměňovací návrhy rozpočtu. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu stanoviska a potom budeme hlasovat o eh, pozměňovacích návrzích. Takže začínáme. Nejdříve návrh stanoviska. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompr- komp- omlouvám se, pane předsedo. Pa- pozměňovací návrh. Mohli bychom prosím trochu zpomalit? Mohli bychom prosím zpomalit to hlasování? Já jsem nový poslanec a snažím se to stíhat, ale Dobře, dobře. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Je to remíza. A když je remíza, tak je to zamítnuto. Musí být více hlasů pro než proti, aby to bylo přijato. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Teď pozměňovací návrh 34, pokud se nepletu. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže teď jdeme na pozměňovací návrh 48. Zahajuji hlasování. 48. 48. Na mém hlasovacím seznamu je to strana 5. Končím hlasování. Přijato. 51. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Aha, došlo k technické chybě, musíme opakovat hlasování. Ještě jednou, 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zavítnuto. 55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Gratuluju paní Infeld. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 64. Zahajuji hlasování. 64. Na poslední stránce. Končím hlasování. Přijato. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo mi oznámeno, že EPP má o jednoho víc. EPP má o jednoho víc. Takže teď uzavíráme hlasování. Zamítnuto. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď konečné hlasování o pozměněném textu elektronicky a jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato, takže gratulujeme paní Delbo Scorfield. A jdeme na pozměňovací návrhy, na opravný rozpočet, což je delší trochu. Takže dávejte prosím pozor. Začínáme. Je to zase zpráva kolegyně Gwendolyn Delbo Scorfield a jsou to opravné rozpočty na rok 2020. Začínáme. Pozměňovací návrh 5809. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5845. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 58.45. Končím hlasování, přijato. 58.46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.36. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 58.17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58.18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58.34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5835. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O tom se hlasuje taky 5819. Dobře, tak 5819. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58.33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 58.48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 5881. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5839. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5852. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58-53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58-55. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5803. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tady jsou identické návrhy. Bylo to pár návrhů, které byly totožné s tím, které byly právě přijaty. Takže jdeme na 58.05. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58-57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58-58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 58, 58 přijato. Teď 58, 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58, 25. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 58.60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5861. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.28 a 58.63 jsou totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.00. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.29 a 58.64 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 5883. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5810. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh 5880. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5804. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.12 a 58.65, identické návrhy, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58.13 a 58.66 jsou totož, totožné, zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5814 a 5867 identické návrhy zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5815 a 5868 zahajují hlasování. To jsou také totožné návrhy. Končím. Přijato. 58.16 a 58.69, totožné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď jdeme na konečné hlasování elektronicky jmenovitě o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže gratulujeme paní zpravodajce Delbo Scorfield. A teď jsme dokonce ušetřili pár minut na přestávku, protože pana Timmermanse máme naplánovaného na 9.45, což je za 10 minut. Takže děkuji vám za spolupráci a sejdeme se tady s panem Timmermansem v 9.45. Děkuji.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 Dear colleagues, please be seated. Please be seated in silence. We're assuming... Budeme pokračovat v naší schůzi přesně na čas. Dovolte mi, abych tady velmi srdečně přivítal místo předsedu komise France Timmermanse. Vždycky ho rádi vidíme. Máme s ním velmi konstruktivní dialog. Vždycky jsme eh, měli i v předchozím volebním období. Evropského parlamentu. A zejména to platí pro vztahy mezi naším výborem Libe a těmi v komisi, kteří spadají do naší oblasti působnosti. To platí samozřejmě pro všechny komisaře, ale zejména to platí pro eh, zde přítomného pana komisaře a my vás tady velmi rádi vidíme. A nyní bychom měli hovořit eh, o dialogu týkající se právního státu. Jak všichni víte, to byla jedna ze základních, jedna ze základních témat, na které nám leží na srdci. Je to nesmírně eh, důležitá problematika, platí to tak už od přijetí Lisabonské smlouvy Jde o také ústavní dopad evropského práva A od té doby to spadá do působnosti výboru Libe, a to proto, že my máme na starosti základní práva, demokracii, právní stát a jde o to, jak prosadit definované zásady a principy obsažené v listině základních práv a svobod. To všechno je také uvedeno v článku 2 z Lisabonské smlouvy, kde se říká, co to právní stát znamená. A to jsou přesně důvody, které vedly k pozvání pana Timmermanse. A ještě bych chtěl připomenout, že dubnu a také v červenci tohoto roku. Vznikl relevantní eh, dokument s názvem Posilování rámce pro právní stát. To obsahuje myšlenky, které schválil také náš výbor, a sice, že by měl existovat konzistentní eh, rámec na obranu demokracie, základních práv a právního státu v Evropské unii a ten by měl zaplnit eh, mezery, nedostatky nebo neefektivní postupy, které jsou uvedeny v článku 7 smlouvy Evropské unie. To je kontext eh, také tohoto dokumentu z července 2019 Blueprint for Action a eh, místo předseda komise Zermans tento dokument eh, popíše, vysvětlí, co obsahuje a potom o něm budeme debatovat. Chci ještě upozornit na časový rámec, ve kterém se pohybujeme. Nejprve dostanou koordinátoři slovo na dvě minuty a potom eh, debatu otevřeme i pro ostatní členy výboru. Máme na tuto debatu minu a půl. A dovedu se představit, že eh, v té debatě bude chtít vystoupit co nejvíce kolegů, takže prosím, snažte se omezit vaše otázky na jednu minutu v té následné debatě, tak abychom mohli dát slovo co největšímu počtu členů. Takže Franci, vítáme tě a máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě tady přivítal tak laskavě. Vidím tady řadu známých tváří, ale vidím tady i řadu nových neznámých tváří a doufám, že se seznámíme v nadcházejících měsících a letech, protože máme před sebou hodně práce. A my musíme hledat odpovědi na otázky, které si kladou naši občané. Dnes tady jsem proto, abych pohovořil o sdělení Evropské komise o posilování právního státu v Unii. Blueprint for Action, to je dokument, který byl přijat komisí v červenci Evropský projekt eh, se opírá o neustále dodržování práv, zásad právního státu ve všech členských států. Je to základní podmínka pro demokracii, základní práva, ale také pro eh, dodržování evropského práva, vzájemnou důvěru na jednotném trhu a také je to důležité pro podnikatelské prostředí, eh, které si bude vykazovat důvěru investorů. Nedávný průzkum Euromerometru ukazuje, že 89% respondentů považuje dodržování právního státu za velmi důležité. Nejenom eh, ve svých zemích, ale v celé Unii jako celku. Dodržování právního státu je eh, velmi zásadní a já bych eh, chtěl poděkovat eh, Evropskému parlamentu. Eh, je to eh, klíčový aspekt toho našeho sdělení z července. Je, lépe, je potřeba koordinovat zájemný přístup k posilování právního státu v Unii. To je výsledkem úvah, které byly zahájeny několik měsíců předtím a zohledňuje se tím výzva parlamentu, aby se v této oblasti Eh, zpřísnil ten rámec, ale také, abychom vyhovili judikatuře soudního dvora a zkušenostem z posledních několika let. Komise tady navrhuje řadu konkrétních kroků, které spadají do tří hlavních oblastí. Jde o šíření, eh, podporu a reakci na některé kroky. Jde o to, abychom měli společné standardy a měli společnou kulturu Dále jde o odhalování eh, situací, které eh, jsou zdrojem nepokojení a které by mohly oslabit právní stát ve členských státech. Samozřejmě bychom eh, všichni měli radši prevenci než potřebu reagovat, ale i tu reakci potřebujeme na unijní úrovni, pokud orgány členských států nedokáží dodržovat tyto principy. Nejprve tedy eh, ta podpora. My vidíme ten potřebu, že je potřeba šířit kulturu právního státu také mezi obecnou veřejností, jde potom také zlepšit povědomí o těch základních požadavcích a standardech právního státu. Komise tedy nabídne příležitosti financování pro občanskou společnost, aby mohla eh, šířit povědomí o právním státu. Komise také bude připravovat různé akce, které by měly šířit toto povědomí, včetně zapojení eh, organizací občanské společnosti, protože ty mohou hrát velkou roli v eh, posilování společných hodnot. Eh, je evidentní, že velmi často tam, kde oslabený právní stát dochází k útokům na občanskou společnost, ale i národní parlamenty hrají velkou roli v zajišťování dodržování právního státu. To je v souladu s návrhem Evropského parlamentu a my eh, bychom rádi vyzvali národní parlamenty, aby zahájili spolupráci v těchto otázkách a komise by eh, na tyto věci mohla přispívat. Eh, komise také přišla s inovativním prvkem v tomto sdělení a sice vytvoření cyklu ověřování každoroční, každoroční cyklu je potřeba vytvořit vzájemné porozumění mezi členskými státy třeba identifikovat rizika spojená s právním státem a hledat eh, společná řešení a vytvářet podporu pro tyto kroky na posolení kapacity Evropské unie v této oblasti. Chceme zprohloubit monitorování situace ve členských státech a tím přispět k posílené meziinstitucionální spolupráci. A já vím, že to je něco, o co parlament eh, žádá už nějakou dobu. To bude pokrývat všechny členské státy, ale samozřejmě to bude intenzivnější v těch zemích, které eh, vykazují větší riziko, například toho, že dojde ke cestě dozadu. To také součástí evropského semestru a na podporu tohoto procesu eh, připraví komise každoroční eh, zprávu a hodnotící tabulky. Tam by měla být syntéza těch nejdůležitějších mm, případů, které se odehrály, včetně zohlednění judikatury soudního dvora a dalších důležitých rozhodnutí a to by potom mělo posloužit jako základ pro diskusi v parlamentu a na eh, radě. Dovolte mi zmínit se o dvou věcech. To monitoring a role nezávislých expertů. Co se týče monitoringu, komise tím chce posílit právní stát, ale samozřejmě víme, že to musí mít dopady na demokracii a základní práva. Dodržování právního státu je důležité pro uh, demokracii a dodržování základních práv a také mm, správné ochrana těch práv eh, je součástí právního státu, vzhledem tomu, že tyto věci jsou propojeny, tak jsme svědomi, že posílení právního státu také vede k posilování demokracie a základních práv. A dále, jak už je uvedeno v tom sdělení, kapacita členských států bojovat proti korupci je také tímto pokryta. A tam, kde jsou pochybnosti o aplikaci evropského práva, tak je potřeba zohlednit i otázky spojené s volbami a e, pluralitou médií. Že tento cyklus nebude pokrývat demokracii a základní práva jako taková, tak my chceme zajistit dodržování těchto hodnot a přijmeme kroky, abychom posílili dodržování u základních práv. Komise monitoruje mm, všechny aspekty spojené s listinou základních práv Máme každoroční zprávu o aplikaci této listiny. Chceme zkoumat, jak efektivní ta aplikace je, jestli je možné posílit, například tím, že se více podíváme na situaci občanskoprávních, eh, pardon, eh, na situaci organizací občanské společnosti. Můžeme také zlepšit eh, průběh voleb jako základ demokracie, jak víte. Ursula von der Leyen ve svých eh, mm, poznámkách eh, navrhla celou řadu věcí, které by měly vést k posílení demokracie a základních práv. Teď eh, nezávislí experti, já vím, že parlament navrhl vytvoření panelu nezávislých expertů, který by prováděl hodnocení situace ve členských státech, ale jak vysvětlujeme v tom sdělení, podle nás by to vedlo k řadě problémů s otázkou legitimnosti zodpovědnosti za výsledky. Komise využívá různé zdroje pro své hodnocení. E, nezávislí experti nemohou nahradit hodnocení prováděné komisí samotnou, a to zejména tam, kde e, závěry komise mají vést k přijímání právních aktů nebo mohou vést k finančním sankcím e, Benátský výbor a další e, podobné zdroje e, organizace samozřejmě mohou být využity pro hodnocení a my jsme to vždycky dělali zejména závěry. E, Benátské komise jsou zásadní a měli bychom je více zohledňovat. A potom ta třetí oblast, tedy ta reakce. My tady plníme svou roli strážkyně smluv a Soudní dvůr také ve své judikatoře poukázal na to, jak důležitý je právní stát a nezávislost justice pro dobré fungování Evropské unie. A pokud se budeme opírat o tuto judikaturu, tak můžeme přijít se strategickým přístupem při zahajování právních řízení. Jejich efektivnost může být doložena nezávislým rozhodnutím eh, soudního dvora týkající se Polského nejvyššího soudu, to byl historický rozsudek z 12. června, a tam soudní dvůr prohlásil, že snížení věku odchodu důchodu ústavních soudců je porušením evropského práva a porušuje to eh, nezávislost justice, což je rozsudek, který plně potvrdil to rozhodnutí, které v tomto smyslu přijala komise. Další eh, případy u soudu eh, se ještě řeší. V polovině září bychom měli dostat odpověď polských orgánů týkající se toho kázeňského režimu pro polské soudce. Potom je tady jeden případ týkající se eh, odchodu důchodu u běžných soudců, běžných soudů. A jak víte, také vedeme řízení proti Maďarsku, to se týká akademické svobody, organizací občanské společnosti a práv migrantů a žadatelů o azyl. Mnoho z nich už eh, bylo zahájeno, no projednávání bylo zahájeno u soudního dvora. Podle článku 7 Komise vyzve parlament a radu, aby zintenzivnili kolektivní přístup, to sdíle, sdělení, to zdůrazňuje, je potřeba mít tady institucionální vyváženosti, s tím, že by parlament měl mít možnost prezentovat e, své stanovisko i na radě podle článku 7 a vyzýváme také parlament a radu, aby přijali nařízení o ochraně rozpočtu Evropské unie v případě obecně rozšířených nedostatků při provádění rozpočtu, což je nezbytné pro to, abychom chránili naše finanční zájmy v případě porušování právního státu. Na závěrem chci říct, že komise v příštích měsících chce vést konstruktivní důkladný dialog se všemi stranami, jak se členskými státy, také e, s parlamentem a chceme vybudovat silný rámec. Evropský parlament a tento výbor už hráli klíčovou roli v tomto ohledu v posledních letech a Eh, bude tomu tak i nadále v tomto volebním období. Je před námi tolik výzev v této oblasti a já doufám, že společně je můžeme řešit, reagovat na ně a eh, výsledkem bude svobodnější, silnější Evropa a lepší ochrana pro naše občany ve všech případech. We thank you, Vice President Timmermans, for this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 je naší klíčovou eh, prioritou, ale já jsem eh, ráda za tento návrh z minule, který byl předložen a jsem ráda, že se hovoří o kompro- eh, všestraném mechanismu protože rada si také uvědomuje, že naše hodnoty a zásady právního státu jsou pod velkým tlakem. Eh, chci říci něco o tom eh, eh, procesu. Neměli bychom mít mnoho nástrojů. Potřebujeme jeden společný mechanismus. Nemůže to být něco jiného z rady, něco jiného z komise. Potřebujeme vytvořit společný mechanismus, tak jak navrhoval parlament hovoří se o tom, že je potřeba pokrýt ještě ty další elementy, další prvky, ale pokud to tak je, měli bychom to mít eh, v tom textu všechny, eh, všechny co jsou v eh, článku 2. Pokud to jde o projevy nenávisti, ty hony na čarodejnice, které jsou součástí polských předvolebních kampaní, maďarské útoky na neziskově neziskové organizace, eh, za umlčování médií, za strašování médií navazují na to, co říkala, eh, co eh, říkala Roberta, že i ta beztresnost tady je vlastně určitým zamlčováním médií. Ty hodnoty, které tu jsou, sice vzešly z členských států, ale nejsou žádnými národními specifiky, jsou to společné hodnoty, které, za za kterými musíme stát. Naše frakce Renew s vámi bude velmi ráda úzce spolupracovat na vytvoření tohoto mechanismu, abychom byli na čele budování a posilování demokracie. Za zelené paní Strik nebo paní Renke eh, omlouvám se za nejasnost, děkuji za tuto prezentaci, děkuji za prezentaci sdělení a já si myslím, že ty kontroverzní body byly již zmíněny. zmíněny. Jsme spokojeni, že komise přichází s tím návrhem, ale je tady několik bodů, kdy parlament již eh, přijal stanovisko, které jde trošku dál, než to, co je v tom sdělení a jde tedy o rozsah eh, tohoto dokumentu, působnosti tohoto dokumentu, momentu je tady určitě provázanost. Když se podíváme na poli, po, Polsko například, útoky na skupinu LGBT, proč nezmín, nezmínit, že jsou to základní práva, na která jsou předmětem útoku. My je potřeba, abychom posílili ty, kteří bojují za lidská práva, aby chápali, že i toto je v rozsahu hodnot evropských. Nezávislí odborníci, vy jste říkali, že na, ne, nezávislí odborníci jsou důležití pro práci, eh, pro práci Eh, komise, já, já si myslím, že kdyby ten monitoring prováděli ti nezávislí experti, tak by to bylo něco eh, jaksi méně průstřelného v tom smyslu, že to není něco, co by vycházelo pouze z komise. A to provázání s rozpočtem, to je samozřejmě důležité, protože můžeme mít sice řízení o porušení, ale budou tady i finanční dopady, pokud budou, eh, pokud budou nebudou členské státy porušovat eh, zásady právního státu. Za mm, RD paní Tardino, za IAD. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pos- poslouchala to úvodní vystoupení. Slyšíte mě dobře? Děkuji vám, pane komisaři. Poslouchala jsem vaše úvodní poznámky a musím tam konstatovat jeden omyl týkající se právního státu. Chci připomenout, že zodpovědnost za zaručení dodržování právního státu mají členské státy a národní orgány Evropské unie. Tady hraje důležitou roli a je potřeba využívat všechny procesní eh, podpůrné nástroje na zajištění, aby otázky spojené s právním státem byly vyřešeny dostatečně. To je součástí právního, eh, právní situace v Evropské unii. Eh, místo toho jsme svědky punitivního přístupu, měli bychom hledat inkluzivní, realizovatelné přístupy, která bude dodržovat svrchovanost členských států a dodržování smluv. Během svého mandátu jsme byli předmětem, nebo jsme byli svědky dvou postupů podle článku 7 A došlo také k tomu, že jeden stát se rozhodl odejít z Unie během toho předchozího mandátu parlamentu. Eh, přitom eh, komise mohla zabránit tomu, aby eh, Británie se rozhodla odejít. Moje otázky jsou jednoduché. Myslíte si, že komise jednala správně v oblasti právního státu v uplynulém období? nebylo by dobře demonstrovat nějaký úspěch v této oblasti, který byl srozumitelný pro evropské občany? Děkuji. Mr. Rooks. Pan Rooks. Děkuji, pane předsedající. Já mám otázku, položím ji nizozemsky. Děkuji. Děkuji panu eh, Timmermansi za jeho prezentaci. Návrh sdělení, mm, kterým je posílení zásad právního státu v EU, je název, který je sám sobě vlastně e, protiřečí, protože EU nenese odpovědnost za právní stát aangelegenheid betreft. Tak, ja. Eh, pokud jde o definici, co, jsou, co je právní stát, je to kompetence členského státu, není to kompetence EU. Eh, vy hovoříte o posilování kultury v rámci toho kultury zásad právního státu v akademických kruzích, v médiích a tak dále, ale zároveň je třeba si uvědomit, že členské Eh, státy mm, musí mít určitou nezávislost a že bych EU eh, e neměla zasahovat. To tež platí o médiích eh, že mm, tady není jakási nadřazená autory, autority, autorita. Zajímalo by mne, a to, co tato opatření v médiích nebo v rámci vzdělávacího procesu ve školách se eh, vlastně neliší od eh, jakési ideologické indoktrinace. Nevím, zda je vhodné, aby se evropské strany do toho pouštěly a co ty strany, které mají kritický postoj k EU, ty budou odstaveny na zcela na druhou eh, kolej. Eh, pokud jde o nezávislost, ano, politické strany mají svobodu mm, provádět politický aktivismus, je to jedna ze svobod, která je potřeba chránit. Děkuji moc krát, pane Timmermansi, že jste mezi nás přišel. Rádi vás tu vidíme, to víte. To je ten rozdíl oproti mnoha členským státům, eh, kterým se to příliš nelíbí a to eh, z důvodu, které občas ale Eh, má to, má to občas špatný účinek. Právní stát, jak jsme tu už slyšeli, je eh, takový trošku eh, velice různorodý. Někdo si k tomu něco přidá, někdo něco odebere a potom vznikají díry, ty díry se potom utěsňují a takhle to funguje. A mě to dělá trochu starosti a já se ptám, jestli ten systém, který jsme takto sflikovali, jestli opravdu funguje. Jestli jsme superstát nebo fungující Evropská unie unie. Například eh, vzájemné uznávání eh, v trestních věcech. To už vůbec nefunguje. Například ten případ, kdy eh, evropský soud nevydal pachatele do Polska, to by nemělo být vůbec možné. A tím pádem právní stát nedokázal dotyčného vydat. A takových případů je více vydávání eh, i, i další. Tady v podstatě jde o to, že eh, máme velice oddělené a různorodé právní eh, hodnoty. Hovoříme tady o Evropské unii, že jsme k společenství hodnot a tak dále, bla, bla, bla, ale doopravdy se toho moc neděje. Takže jak stabilizovat ten systém tak, aby docházelo ke skutečnému uznávání rozsudků v trestních řízeních? Což eh, potom jak, jaké možnosti by se tu naskytaly eh, pomocí eh, sankčního mechanismu, jaký teď máme? Protože nyní dochází vesele k porušování principu právního státu a tady právě je Evropská unie důležitá Eh, protože ti lidé potom říkají, ale já chci dostat peníze z fondu a tady by měl, tady by měl nastat problém. Já si myslím, že mechanismus sankcí by měl eh, v tomto ohledu fungovat. Tak děkuji, pane Timmermanci. Vy jste eh, slyšel mnoho zajímavých otázek od koordinátorů a zejména jsme tu slyšeli, že právní stát je pro nás všechny a e, celá řada usnesení podporuje vaši odvahu ve vašem úsilí. Nyní je čas na první kolo otázek. E, pokuste se prosím co nejvíce šetřit čas pro ostatní poslance, kterých je 30. E, takže já navrhuji 10 minut na první kolo odpovědí. Děkuji moc krát, také protože některé ty otázky byly zcela zásadní a šly na naprosté jádro věci je trošku paradoxní, že dva řečníci, kteří jsou ze stran, které vždycky říkají, že jsou ty jediné, které vždycky zastupují hlasy lidu, vyvracejí roli Evropské unie v principech právního státu, nebo říkají, že by ta role měla být velice omezená a že by to mělo být ponecháno na členských státech, zatímco podle Eurobarometru 89% obyvatel považuje principy právního státu za věc, která je velice důležitá a do které by se měla Evropská unie zapojovat, a to nejenom v jejich členském státě, ale v celé Evropské unii. Takže pokud eh, pokud nasloucháte opravdu občanům, tak byste z toho měli činit evropskou záležitost a nikoli nacionalistickou. Otázka je samozřejmě, proč to děláme. Proč je to pro Evropskou unii tak zásadní, aby byla zapojena? To vychází ze samotné podstaty Evropské unie jakožto mírového projektu. Protože pokud nebudeme mít společné chápání dodržování zákona a smluv v celé Evropské unii, tak uvedeme znovu do pohybu Evropu, kde bude členský stát proti členskému státu, lidé proti lidem. A rozdíly budou zdrojem konfliktů. A přitom samotnou hlavní ideou Evropské unie je odstraňovat konflikty, zajistit, aby všichni si byli rovní před zákonem. Velké členské státy, malé členské státy, staré členské státy, nové členské státy, bez ohledu na politickou orientaci dané země. A pokud tento princip zrušíte a e, řeknete, nechte na členských státech, jak budou interpretovat evropské právo, dovolte vládám kontrolovat soudce a tak dále. Pokud odstraníte tento prazáklad Evropské unie, já to nemůžu říct nějakým méně dramatickým termínem, tak e, to bude mít velice konkrétní dopady. Jestliže evropské právo nebude uplatňováno stejně v členských státech, nastane nerovnost před zákonem. Jestliže existuje jednotný trh, tak každý, kdo na něm působí, by se měl moci spolehnout na jednotné uplatňování evropského práva. A kdo kontroluje jednotné uplatňování evropského práva? Vnitrostátní soudci. Takže každý soudce v členském státě je zároveň evropský soudce. A jestliže tito soudci jednají na příkaz vlády, tak už nemáme záruku, že bude uplatňováno evropské právo jednotně v celé Evropské unii a začneme eh, rozbourávat jednotný trh. Až takhle konkrétní to je. Ale jak říkala paní Zipl, tady nejde jenom o zákony. Právní stát, liberální společnost, otevřenost a demokracie jsou hluboce kulturními jevy, které se nedají kodifikovat pouze v zákonech. Souvisí to s politickým chováním, společenským chováním, eh, s fungováním občanské společnosti. Tyhle věci jsou tak nedílně provázané, že není možné, aby existoval právní stát bez svobodného tisku, který by mohl svobodně informovat o dění. A není možné, aby existoval svobodný tisk, nezávislý tisk, bez principu právního státu, který zákonem ochraňuje novináře. A to tež platí pro občanskou společnost. Jestliže nefunguje občanská společnost, ve které lidé mohou vyjadřovat své názory, pak se v té společnosti necítí každý občan e, jako doma, ne, nepřipadá si uznáván. A to si myslím, že by mělo být portfoliem komise na příští roky. Já vím, že mnozí z vás se domnívají, že to sdělení je krokem správným směrem, ale nestačí to. V té debatě musíme pokračovat. Já v ní budu pokračovat, komise v ní bude pokračovat v příštích pěti letech. Tam, kde to jde, e, budeme se zlepšovat. Protože upřímně věřím, že samotný základ Evropské unie je v ohrožení, pokud neposílíme naše kroky na ochranu právního státu, svobodu médií eh, a občanské společnosti a všech dalších prvků a demokracie, protože to všechno spolu souvisí. Já bych chtěl něco říct o roli členských států. Nakonec jediný, kdo se může zasadit o dodržování principu právního státu jsou občané v členských státech. My můžeme provádět nějaké korekce tam, kde to jde, parlament, komise, rada pokud chce, ale v konečném důsledku směřování e, nějakého státu určují jeho občané. Ale my máme taky odpovědnost za to vysvětlovat občanům, jaké jsou následky jejich rozhodnutí. Například Jestliže chování nějaké vlády vede k vyostřování napětí eh, v rámci Evropské unie, pak takováto vláda odnáší svou zemi na okraj, na periferii Evropské unie. A já se obávám, že velice často se to děje, aniž by občané chtěli být na periferii Evropské unie. A jediná možnost, jak to objasnit, je prostřednictvím veřejné debaty, prostřednictvím médií a aktivní občanské společnosti. Takže tohle všechno souvisí s naší snahou podporovat občanskou společnost, protože tu si nemůžeme nechat vzít. Myslím si, že bude potřeba debatovat dále také o svobodě médií a o tom, jak snížit tlaky na média a musíme debatovat o tom, jak fungují média z ekonomického hlediska a jaký to má vliv na jejich svobodu. O tom, no tím by se měl parlament s komisí zabývat v příštích letech. Takže zase nejde pouze o zákony. Ale proč jsou zákony tak důležité? Můžu říct za komisi, že je to jediný nástroj, který máme k tomu, abychom zajistili občanům ochranu. Zákony v demokratické společnosti zákony a dodržování zákonů, to je jediný štít, který máme na ochranu občanů. Podpisem evropských smluv a jejich demokratickou ratifikací se k tomu členské státy zavázaly a není možné argumentovat suverenitou a říkat, Suverenita znamená, že si sám rozhodnu, zda a jestli vůbec budu implementovat mezinárodní smlouvy, které jsem podepsal. Úkolem komise je být strážkyní smluv. A my tento úkol bereme vážně. A při nejmenším já osobně jsem za poslední roky ukázal, že tento úkol vážně beru, bez ohledu na následky. Děkuji vám. Děkuji moc krát, pane místo předsedo. A teď, jak jsem říkal, ještě 30 poslanců si žádá slovo a jediný způsob, jak to stihnout za 45 minut je, že každý z vás se omezí na jednu minutu, přesně jednu minutu. Takže prosím, až si budete brát slovo, pamatujte na to, přeformulujte si své připravené projevy, pokud se nevejdou do jedné minuty. Takže jdeme dál. Pokusíme se dát slovo všem a já se pokusím správně vyvážit jednotlivé politické frakce při alokování času. Všechno v pořádku? Dobře, naštěstí se nic nestalo, takže začínáme. Pan Hilvegi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno, pane komisaři. Já jsem tady, Baláš Hidvégi z Maďarska. Posílení právního státu v Evropské unii to zní jako chválihodný a dobrý nápad na první pohled. Nicméně eh, já to nevidím příliš optimisticky na základě zkušeností z uplynulých několika let. Eh, konkrétně eh, z toho sdělení chybí nějaká jasná definice toho, o čem se vlastně bavíme Není tam objektivní definice právního státu. A když si vezmeme, jak funguje demokracie v členských státech Evropské unie, tak tam jsou velice různé právní systémy, různé politické instituce a všechny mohou být demokratické i bez jediné definice. A tento termín, právní stát, byl často zneužíván jako politická zbraň proti některým členským státům, zejména Maďarsku a Polsku což podle našeho názoru je zneužívání tohoto termínu, které ničí důvěryhodnost pojmu právní stát, jde-li o politickou zbraň jedné politické ideologii vůči jiné. Děkuji, paní Spůrek. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, jak víte, v Polsku, odkud pocházím, vás lidé považují za buď za nepřátele, za nepřítele číslo jedna, anebo za ochránce našich práv číslo jedna. Děkuji vám každopádně za vaši vynikající práci. Já mám několik otázek. Za prvé se to týká ochrany evropského rozpočtu. Máte nějaký nápad, jak obejít vládu v procesu distribuce financí? A dále bych chtěla upozornit na současné eh, alarmující skutečnosti eh, v Polsku, takzvaný skandál Priviak, Eh, já vím, že od, vím od vašeho mluvčího, že už víte o tomto problému a chtěla bych se zeptat, jaký bude další krok komise. Jde o to, že Lukáš Pribiak je náměstek ministra spravedlnosti, eh, který má pod sebou justici a byl propuštěn poté, co jeden novinový portál publikoval eh, jistou WhatsAppovou a Facebookovou konverzaci, eh, která by mohla být důkazem zastrašovací kampaně proti soudcům, pocházející nebo pramenící právě z ministra spravedlnosti. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místo předsedo, za vaši prezentaci. Já mám velice krátkou otázku. Vy jste to už trochu nakousl. Jde o ochranu evropského rozpočtu. Já jsem stínovým zpravodajem za Renew v, rozpočtovém výboru a chtěl bych se zeptat, jak bychom mohli jednat v souladu s vaším návrhem, abychom ho mohli doplňovat, jak zkrátka obraňovat právní stát pomocí finančních následků. Pan Legodinský. Děkuji moc krát. Já mám dvě otázky. Vy jste řekl, že v té diskuzi budeme pokračovat že my budeme v této diskuzi pokračovat. Paní van der Leyen řekla, že vám nabídla post místopředsedy i portfolio, i, i, i portfolio právního státu, to je moje otázka. A za druhé, paní van der Leyen říkala několikrát, že v této oblasti nesmíme diskriminovat. Jaké e, případy diskriminace e, se dají předpokládat? Myslíte si, že právní stát diskriminuje některé země a jak zajistíte, aby, eh, v, aby s paní von der Leyen neexistovaly žádné úlevy pro některé země v oblasti právního státu. A poslední otázka, spíše technická. Eh, vy jste hodně hovořil o nástroj pro podporu občanské společnosti. Konkrétně jaký nástroj, kromě finančních nástrojů, máme e, pro to, abychom podporovali například e, neziskovky v Maďarsku, když jsou pod tlakem. Možná by bylo na čase, aby komise se chopila sama z odpovědnosti e, za regulaci nevládních organizací po celé Evropě. Pan Višněvský, paní Děkuji moc krát, pane předsedo. Pane komisaři, já vidím, že jste v dobré formě. Myslela jsem si, že během letní přestávky eh, získáte trošku eh, odstup od toho, co jste dělal v předchozích letech. Eh, na jednu dobu říkáte, že bychom měli posilovat právní stát v Evropské unii tak eh, jestli pak ve vaší domovské zemi, pane komisaři, v Nizozemsku, tam je ústavní soud, že? Není tam ústavní soud. V tom případě, jak chcete harmonizovat a spevňovat právní instituce a principy právního státu, eh, jestliže v některých členských státech jsou tak odlišné systémy od jiných? Já vám povím, že eh, lidé, kteří ve volební kampani tak podporovali eh, polskou vládu, tak vy jste byl bojovníkem číslo jedna za občanskou společnost v Polsku, ale lidé říkali, že jak si neslyší Evropskou unii, když se v Polsku eh, kradly finance a předseda přerušuje. Prosím, mějte na paměti, když máte slovo, že máte jednu minutu. Pokud to máte písemně, prosím, zkraťte to nějak, protože máte opravdu jenom jednu minutu. Paní Björk. Děkuji moc krát. Já bych chtěla říct jenom dvě věci. Něco z toho už říkali koordinátoři. Za prvé se to týká rozsahu působnosti. Právní stát, základní práva a demokracie, to je nejenom provázané, ono je to neoddělitelné neoddělitelné. A já si myslím, že tenhle přístup tu chybí. Že to málo vnímáme jako součástí jednoho celku. Dochází k nárůstu homofobie, eh, útoku na ženská práva, útoku na práva uprchlíků a tak dále. A naděje vkládáme do občanské společnosti, bez níž bychom nemohli dělat svou práci. Ale občanská společnost v některých členských státech už teď nemůže správně fungovat. Takže tohle všechno musíme vidět ve vzájemné provázanosti. Jak už to říkali koordinátoři, já bych to chtěla zdůraznit, že tohle se dostatečně neřeší v návrhu, který máme před sebou. A druhá věc se týká e, správné reakce. Já tu vidím velice slabou terminologii. Zkoumat možnosti, zvažovat e, e, a tak dále. My to musíme nějak navázat na evropský rozpočet. Děkuji paní Adamovič. Děkuji moc krát, pane komisaři, za to, že jste nám představil plány příští komise. Já s obavami pozoruji, že v Polsku dochází k porušování zákonů a ke zneužívání moci. Vy jste uvedl nějaké příklady a moji předřečníci taky. Ale poslední dva příklady, to je situace na ministerstvu spravedlnosti, kdy Ministr spravedlnosti a nejvyšší státní zástupce provozovali na internetu trolí farmu. Není možné souhlasit s tím, aby se ti, kdo jsou u moci, eh, uchylovali k šíření atmosféry linčování a nenávisti pocházející z veřejnoprávních médií a z veřejných míst. To je jako v nejtemnějších historických dobách. Je jasné, že můj manžel byl zavražděn kvůli takovýmto aktivitám a kvůli nesnášenlivým projevům v, list, v lednu letošního roku polská vláda nevykonává rozhodnutí soudu a tohle je nej, potenciálně nejnebezpečnější zbraň eh, na zničení Evropy. Děkuji, pan Bytelov. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaře, pane komisaři, vážení kolegové, já se budu ptát bulharsky. Vzdělení komise ze 17. července na mě udělalo značný dojem, protože eh, navrhujete zavedení eh, každoročních zpráv o stavu právního státu ve všech eh, členských státech. Eh, jaká bude vazba takovýchto zpráv na mechanismus verifikace a spolupráce, který existuje pro Bulharsko a Rumunsko? Tento mechanismus existuje pro Bulharsko a Rumunsko už 12 let a nefunguje. Dokonce je kontraproduktivní protože bylo konstatováno, že jsme učinili určitý pokrok, ale v praxi nejsou vidět žádné výsledky. Skončí někdy ten mechanismus? Díky paní Pagasaurtundua. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, a děkuji moc krát, pane Timmermansi, za vaši velice jasnou a zajímavou prezentaci. Paní Infeld položila dvě základní otázky. Za prvé, politické, vě- politické většiny mohou ničit základní práva a e, právní stát, jestliže se dostanou do vlády. Eh, nebo jestliže budou, jestliže budou mít značné politické kompetence. A za druhé, naše hodnoty, demokratické hodnoty eh, jsou eh, posvátné, nedá se od nich vyjednávat. Je to svoboda svědomí, rovnost před zákonem a další. O tom se nedá vyjednávat a nedají se dělat kompromisy. Takže když máme neliberální právní stát nebo jaksi identitářský právní stát, tak to v podstatě je jenom skrytý způsob, jak být nedemokratickým státem. Proto je důležité to, co říkala paní Sipl a to, co říkala paní Intfeld. A my potřebujeme mechanismy, protože pokud nebudeme používat mechanismy, které budou opravdu účinné, eh, tak eh, v podstatě eh, nebudeme dělat nic jiného, než kamuflovat zlé praktiky těch, kteří jsou proti našim, našim hodnotám, ze kterých nemůžeme ustoupit. Děkuji, pan Jackie. Děkuji, pane předsedo. Děkuji moc krát. Už dlouho obvinujete Polsko a říkáte, že postup jmenování soudců je politicky je, je spolitizovaný. Nicméně teď se soud, jsou soudci v Polsku jmenováni radou, která se skládá převážně ze soudců. Zatímco v jiných zemích, například v Německu, v Rakousku, v České republice, tam politici nejenom přímo jmenují soudce, ale politici se stávají soudci, jako například v Německu. V Rakousku jsou soudci jmenováni prezidentem na návrh spolkové vlády. Takže kde je stejný metr, pane předsedo? To jsou příklady, které jasně ukazují, že polská justice je méně závislá na politické sféře oproti jiným členským státům Evropské unie. Ale vy, pane Timmermansi, to stále prezentujete v rámci svého populistického přístupu proti Polsku. Můžete prosím vysvětlit, proč méně politický systém proč, proč je méně politický systém, kde politici přímo jmenují soudce, než polský systém, kde soudci jmenují soudce. A potom mluvíte tolik o evropských hodnotách, Předseda, vy to ale čtete, prosím vás, zkraťte to čtení nějak, protože jinak se nevejdete do minuty, já jsem vás varoval. Už skončete. Můžete říct, pane předsedo, co budete dělat na obranu občanů ve žlutých vestách ve Francii, když potřebují podporu? Dobře, teď pan Arkovič. Děkuji. Nedávno jsme eh, viděli, jakým způsobem komise prováděla svou roli na ochranu právního státu, na ochranu svobody a základních práv občanů. A to v situaci, kdy vlády odmítají provést rozhodnutí soudního dvora. V tom okamžiku občané eh, se musí strachovat o svou svobodu my přece musíme udělat všechno pro to, aby občané měli důvěru v to, že rozsudky soudy budou dodržovány. Ale přitom vidíme politiky, kteří podněcují nenávist k soudcům. My musíme udělat všechno pro to, aby občané měli pocit bezpečí a důvěry v právní systém. Žádná svoboda nemůže existovat bez právního státu. paní Santos. Já budu mluvit eh, portugalsky, možná, že budete potřebovat sluchátka. Chtěla bych eh, vám poděkovat za vaše odvážné, odhodlané kroky na ochranu právního státu v Evropě. Demokracie bez právního státu a bez silné občanské společnosti nemůže fungovat. Takže na ochranu občanské společnosti a na ochranu nevládních organizací, aktivistů eh, je absolutně nezbytné, proto musíme udělat všechno. Ale místo toho dostaneme jenom výroční zprávu. Ale my musíme dělat mnohem více. My jim musíme nabídnout pomoc, eh, když se dostanou eh, pod tlak A moje otázka je následující. Plánujete udělat eh, něco na ochranu aktivistů za občanská lidská práva? Jsou to lidé, kteří jsou vystavováni velkému tlaku nejenom v Evropě, ale nám teď samozřejmě jde především o Evropu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji vám za to, že v Rumunsku prosazujete právní stát. A Eh, podporujete 000 demonstrantů, kteří požadují návrat k právnímu státu. Děkuji také, že požadujete výsledky a že tato nová politická vlna, když jsem já součástí, naše nová strana, eh, vás velmi podporuje. Jde o to, jak nejlépe bychom mohli bránit tento mechanismus, jak budeme hodnotit, jaká kritéria tady budou. My čekáme velmi jasná kritéria Doufáme, že nebudou slabší při tom hodnocení. A co se občanské společnosti týče, ta eh, musí jít ruku v ruce se svobodnými médii. To také musí být součástí toho hodnocení. A potom by mě zajímalo, kdy ten mechanismus bude plně fungovat. Jde o obranu hodnot a také o to, abychom dosáhli výsledku. Ten test. Děkuji. Pane Temrmanci, říkáte, že útoky na právní stát, jsou také útoky na občanskou společnost, to je správné. Tyto útoky na občanskou společnost eh, se odehrávaly zejména ve Francii. Mezi těmi žlutými vestami bylo mnoho útočníků, kteří brutálně útočili na policejní orgány. Došlo k tomu ale i v Německu, takže kdy eh, zahájíte řízení eh, s Francií a nebo s Německem za útoky na občanskou společnost. U nás podle statistiky kriminální úřadu eh, velmi značně stoupla, zejména došlo chází k útokům na ženy. Velmi často jsou to migranti a mě by zajímalo, jaké ujištění můžete dát německým voličům, že nebude docházet ke zhoršování bezpečnostní situace eh, v důsledku migrace. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie musí mít lepší způsob na ochranu právního státu v našich členských státech, ale také potřebujeme mít efektivnější postup podle článku 7. V posledním období parlament zaujal silné stanovisko, bylo to na základě zprávy z Argentíny. A my teď čekáme na odpověď rady. Podle naší zkušeností členské státy eh, váhají nebo se nepouštějí do kritiky navzájem eh, v otázkách právního státu. Nemohla by komise přijmout více kroků, aby rada brala svou roli vážněji a se tedy, jestli komise také si myslí, že by parlament mohl hrát větší roli v tom postupu podle článku 7, kromě toho, co už je v tom vašem sdělení, abychom mohli Eh, předkládat další žádosti radě. Děkuji paní Saváma, Hraje s pravodajkou. Který s pravodajkou? Děkuji, pane Temrmanci. Základ pro diskuze by mohl být následující. Neměl bychom mít komplexní mechanismus nebo sadu nástrojů, které bychom mohli používat v různých situacích a okolnostech. Všichni víme, že články 2 a 7 smlouvy nejsou, neobsahují žádné aplikovatelné sankce nebo eh, dopady, pokud eh, nejsou schváleny jednohlas, jednohlasně. Všichni víme asi, že ke změně smluv v brzké době nedojde a proto je potřeba to provázat s eh, rozpočtem. A vzhledem k tomu, že to navrhované nařízení týkající se právního státu je součástí vyjednávacího balíčku o víceletém finančním rámci v radě, tak je to v podstatě rukojmí té vyžadované jednomyslnosti rady. A moje otázka je následující, co s tím můžete udělat, co s tím můžeme udělat my, aby to konečně bylo přijato, protože já bych byl rád, aby to začalo platit. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Pane Timmermansi, vy jste tady mluvil o dopadech, o zásadních dopadech. Ty dopady tady může být, ano. Samozřejmě můžete si vybrat neliberální demokracii, voliči můžou volit Fidesz, ale ty dopady musí být jasné, aby viděli, co teď eh, je bude čekat. Eh, v případě té polské nebo maďarské vlády k žádným dopadům nedošlo, protože to na ně nemá žádný eh, reálný dopad. Eh, vlastně jsou beztrestné. Jaké rozpočtové dopady to bude znamenat v případě porušování právního státu? Takže abych to brutálně zhrnul, můžete odmítnout ty základní hodnoty a principy, ale my vám zase odmítneme dát prostředky z evropského rozpočtu. Možná, že když to bude takto eh, jasně položeno na stole jako návrh, tak tomu lidé porozumí. Pan Smekr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Timmermansi, že jste sem přišel. Eh, možná, že tady eh, eh, mnozí si myslí, že to jde správným směrem, ale je to dostatečně daleko na obranu našich hodnot. Ty klíčové slabiny tady už byly identifikovány mými kolegy. Nemůžeme jenom monitorovat eh, ten justiční systém, protože demokracie je ohrožována velmi často i jemnějšími způsoby, například tím, že se omezuje občanská společnost, zastrašují se menšiny nebo novináři, takže je důležitý i ten politický kontext, nejenom instituce. Abyste říkal, že ten rámec na ochranu právního státu by měl dojít ochraně demokracie a základních práv, mě by zajímalo, jak konkrétně to má probíhat. Nejde ani o to, jak pojmenovat ten rámec, ale spíše, jaké korektivní mechanismy máme. Kdybyste to mohl lépe popsat a jak to bude propojené s tím financováním, tak vám budu vděčný. Paní Kenko. Děkuji, eh, pane Temermanse, děkuji za to, že jste přišel na straně našeho výboru. Já chci hovořit o právech žen. právním státu se e, právně diskutuje mnoho parlamentů. My jsme unijí práv a norem a měli bychom je bránit, ale já bych chtěla poznamenat, že často nesouhlasím se svými kolegy v tom, jakým způsobem by evropské instituce měly do toho vstupovat a jak je bránit. Ta otázka by neměla být tak politizovaná. A neměla by to být vnímáno jako e, sankce nebo penalizace členských států z politických důvodů. A my požadujeme, aby došlo k e, dodržení rozdělení kompetencí mezi členskými státy a Unii. A dále je potřeba, aby ty kroky byly konsistentní, abychom naše hodnoty bránili všede, všude, jak v Polsku, tak v Maďarsku. Při, předseda připomíná členům, že mají pouze jednu minutu. Každý má jenom jednu minutu. Zase to čtete. Já už jsem vám říkal, jestli máte na co napsaného, tak se to snažte přeformulovat, abyste se vešla do jedné minuty. Finish it, finish it, please. But you have exceeded your time, 40, 45 seconds. She is, the woman. She is the woman, sure. I am a new member of parliament. I'm just... Já jsem nová poslankyně a snažím se dělat svou práci. Je tady 30 žádostí o slovo a máme omezený časový rámec. Máme další body, eh, pozvané hosty, kteří čekají už před sálem, takže prosím. Ve Španělsku eh, je to například katalánská otázka. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Je ten možný způsob, jak posílit eh, právní stát podle komise posílená spolupráce s Radou Evropy. Memorandu zavřeném s Radou Evropy už je dobrý základ pro spolupráci. Evropská unie také přistoupila k některým dohodám uzavřeným eh, v rámci Rady Evropy, ale jsou to i umluvy, které představují referenční bod, například pro monitorování pokroku kandidátských států. Nicméně ty umluvy eh, ještě nebyly přijaty do právního rámce, například je to umluva na ochranu národních menšin, a proto se chci zeptat, jestli komise chce navrhnout, aby eh, Unie přistoupila k těmto umluvám i v budoucnosti. Ince, děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, já bych chtěla eh, vám poděkovat eh, za to, jakým způsobem bráníte základní hodnoty v Evropě. Dochází někdy k demontáži demokracie Například i zpráva organizace Freedom House ukazuje, že se nám tady šíří příklady neliberální demokracie, například eh, konkrétně Maďarsko. Ale abych řekla eh, konkrétně, co mám na mysli, v posledním sdělení komise v červenci se slibuje, že se do roku 2020 bude zkoumat, jestli dopad trvalého porušování právního státu se vyžaduje nové mechanismy, kromě těch, které jsou navrhovány v souvislosti s rozpočtem. Mohl byste vysvětlit, jaký typ mechanismu by to mohl být? Děkuji, pan Huk. Ve Spojeném království o víkendu demonstrovalo mnoho lidí na obranu právního státu. Eh, souhlasíte s tím, že když eh, se vláda jednoho státu snaží zavřít parlament na více než měsíc, tak to porušuje standardy v oblasti právního státu? Paní Dolan. Thank you so much. Uh, Děkuji, pane Temmermansi. Eh, vy jste říkal, já s vámi plně souhlasím, že je eh, potřeba, aby se vedla veřejná debata o těchto otázkách. Mě by zajímalo, co byste dělal, když žádná veřejná debata nemůže probíhat, protože neexistuje pluralismus médií, není tady žádný veřejný prostor pro tu debatu, nebo občanská společnost je Eh, potlačována, jako v Maďarsku. Co v takovém případě můžeme dělat? Tady například říká, že komise využuje možnosti financování pro občanskou společnost, ale jak by to vypadalo? A jestli to bude přímé financování? A potom v té každoroční zprávě eh, je zmínka o tom, že by se posuzovaly věci, které mají přímou relevantnost pro právní stát v Evropské unii. Mohl byste to specifikovat, co to přesně znamená, paní Keller? Děkuji, eh, pane komisaři, za vaši obdivodnou práci v oblasti právního státu a základních práv, jak v minulosti, tak i v budoucnosti. Pokud se tím budete zabývat, eh, vy jste mluvil o prohloubení spolupráce s Benátskou komisí také s Evropským eh, soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Mohl byste k tomu dát eh, detailnější informace? Jaké iniciativy konkrétně byste přijali? Já tam... Timmermans. Druga kwestia. E, skupił się pan generalnie tylko i wyłącznie na ataku na Węgry, Polskę, mój kraj. Excuse me. Inne... Druhá otázka. Translation, am I right? Am I right? Can you wait for a second? Apparently, the, you know, I could hear you. It was translated into Spanish. You, but apparently the translation has not been secured. Čekáme na vyřešení problému s tlumočením. Teď už by to mělo fungovat. Můžete pokračovat. Takže já pokračuji. Na koběty, na paní Kanke, na paní Višněvskou. Eh, já si myslím, že eh, je to tak, jak říkala paní Višněvská. Je potřeba, aby eh, byla zachována genderová vyváženost. Pane Timmermansi, vy se soustředíte ve své zprávě na útok na exkomunistické země Polsko a Maďarsko. Hovoříte o tom, že soudní systém nebyl zreformován od získání nezávislosti my jsme v Polsku eh, přežili eh, sovětský útlak a myslím si, že v budoucnu přežijeme ještě mnohem více. Eh, co například říkáte na útoky žlutých vest? Proč neuplatníte článek 7 na Francii? Ne, Hovořil jste o tom na setkání s reprezentanty Open Society. Respektujete tedy všechny, anebo pouze organizace, které jsou proti Polsku? Prosím, dodržujte čas, protože bez dodržování pravidel hry, podle kterých eh, se řídí všichni. Je mou povinností předsedy vás napomenout. Takže při vší úctě k novým kolegům, při vší úctě k novým poslancům, při vší úctě ke každému poslanci, prosím, respektujte právě tak nás ostatní. Prosím, respektujte pravidla, kterými se řídí všichni. Každý řečník z ECR překročil čas o dvojnásobek. A já jsem vás varoval, že pokud chcete číst nebo pokud chcete nějak argumentovat, tak to prosím osekejte na minimum abyste to stihli v stejné době a podle stejných pravidel jako všichni ostatní. Protože je mou povinností hlídat pravidla a hlídat pořád jednání a my pak máme ještě dva další body, velice důležité. Ještě než dokončíme tenhle bod, který je taky zásadní. Takže prosím, respektujte ostatní a zejména předsedu, tak jako my respektujeme vás. Pane předsedo, všichni souhlasíme, ale prosím vás, nekřičte, protože když křičíte, tak mě, mě, to opravdu, eh, mě to opravdu zraňuje. Vy jste mě ublížil. Prosím, můžete udílet pokyny, jste jistě zkušený, ale prosím, nekřičte. Žádáme pouze o rovné zacházení. Ano, snažíme se dokončit to kolo řečníků. Prosím. We having Mr. Tudorace. Pan Tudorace. Děkuji za slovo. Eh, pane místo předsedo, já bych rád navázal na to, co jste říkal ve svém druhém vystoupení, že totiž jsou to občané, kteří jsou těmi nejlepšími zastánci eh, eh, vlády právě a v Rumunsku, odkud jsem, tam bylo potřeba, aby se tomu obča- společnost skutečně přizpůsobila. Aby to k tomu mohlo dojít, musí být skutečně svobodná média a plus pluralitní eh, média, jak toho můžeme dosáhnout a jaká konkrétní opatření k jejich vytvoření, také ochrana investigativních novinářů a boj proti dezinformaci obecně, nejenom ve volbách, ale obecně k ochraně demokracie a práv občanů. Paní Folev. Dlouhá diskuze na zásadní téma. Já bych chtěla zdůraznit jeden aspekt. Tahle diskuze je až příliš komplikovaná, ale ono je to jednoduché. Zkrátka všechno právo vychází z lidu a eh, ohrožení právního státu pochází od vlád. Takže ten přístup, který musíme zvolit, je ten, že eh, musíme posílit eh, povědomí o tom mezi obyvatelstvem, co může ohrožovat právní stát, jaké politické strany ohrožují ohrožují právní stát a musí existovat možnosti pro občanskou společnost a pro nevládní organizace přímo a mnohem nekomplikovaněji než doteď eh, šířit přímo z Evropské unie eh, toto povědomí mezi obyvatelstvem. A tak se dostaneme dál. Děkuji, ano. I, e, právě jsme tedy dokončili seznam řečníků a je to naší povinností, e, abychom dali všem prostor, jinak bychom museli prostě to v určitém okamžiku e, ukončit a vyloučit některé řečníky z jejich tedy možnosti se, se projevit. Nyní jsme tedy dokončili ten seznam, bylo to více než 30 řečníků, ale vidím, že tady je ještě někdo, poslední přihlášený řečník, poslední minuta, prosím. Budu hovořit bulharsky. Pane Timrmanci, síla Evropské unie se měří pokrokem té nejslabší a nejméně pokro, pokročilé země, nejméně vyvinuté země, ale situace je taková, že se situace v těchto zemích zhoršuje. Vy říkáte, že e, svoboda tisku není možná bez zásad právního státu e, korupce na nejvyšší úrovni, porušování, to jsou eh, věci, které v Bulharsku Evropská komise vidí a vnímá. Situace se u nás zhoršuje průběžně a stává, eh, v čele stojí autoritářská vláda, která ignoruje doporučení Benátské komise. Eh, na státní zástupce se nedohlíží a tudíž eh, veřejní žalobci, státní zástupci eh, uplácejí výkonou a, a moc. Co si o tom myslíte, pane Timmermansi? Mr. Vice President, Moje otázka, pane místo předsedu. Já jsem aktivistkou lidských práv od roku 2004 a to mě přivedlo k politice. Eh, vláda práva či právní stát a mechanismus jeho kontroly je skutečně potřebný a máte tolik nástrojů, které jste mohli použít k tomu, abyste dohlíželi a nevytvářeli nový mechanismus. Jako antropolog, který vede výzkum v této oblasti, toto je velmi obtížně měře, měřitelné a organizace pro základní práva je zcela na místě, aby to toto činila a není potřeba vytvářet nový mechanismus a nové orgány. Jako aktivistka listkých práv také eh, tvrdím, že byste nebyli eh, potřebovali tento mechanismus, kdyby eh, nefungoval systém dvojím měřítkem. A jako politička vám musím říci, že těch nástrojů, které máte, které máte k dispozici, e, e, je tolik a byste s nimi mohli napravit e, všechny tyto problémy. Navázat to na finanční prostředky není dobré rozhodnutí a chtěla bych slyšet něco více o stokholmském programu a římské strategii, e, které jsou též mezi těmito e, nástroji, kdybyste je tyto nástroje použili, jak do toho zapadá ten váš nový mechanismus. Pan předseda, děkuji všem za spolupráci a děkuji za to omezení vašich vystoupení. Podařilo se nám zvládnout všechny ty otázky, respektive je po eh, ložit a nyní dáme prostor pr- eh, panu místopředsedovi, aby tedy odpověděl v tom velmi omezeném čase, které na tu dnešní rozpravu máme. Eh, děkuji. Paní Vážená paní, jsem ráda, že mi říkáte, že jsem v tak dobré formě po létě, protože v mém, v mé, eh, v mém věku je to vždy vítané a vy jste to říkala trochu se strachem a mohu vás ujistit, že eh, v té dobré formě zůstanu a budu nadále bojovat eh, za Mm, zásady, principy právního státu. Ti ukázalo se, že ti, kteří jsou kritizováni, vždy začnou ukazovat na druhé, na místo toho, aby reagovali na tu kritiku, protože nemají, co by řekli, protože tu kritik, vědí, že ta kritika je naprosto oprávněná. Jeden z, jedna z věcí, které zde, po kterých se zde volalo, byla to třeba paní Infeld, které by mohly řešit tuto argumentaci, ukazovat na druhé, je právě eh, to, že by byl přeskoumáván každý stát z hlediska principu právního státu. A to je přesně ten návrh, který máme. A to eh, by, tím by se ukončilo prostě to ukazování prstem na druhé eh, ze strany strany těch, na kteří jsou kritizováni. Takže je důležité, aby každý členský stát vyjádřil svoji připravenost být přeskoumán v oblasti právního státu. Za druhé, ve stejném kontextu, je, jde tady často o srovnávání jablek a hrušek, když se začne říkat, jedna země nemá ústavní soud, tudíž nemá žádné práv, ne, není nutné útočit na náš systém. To je úplně nesmyslné. Nikde se neříká v evropských smlouvách, že je, je potřeba mít ústavní soud a mít stejný systém, ale v evropských smlouvách se říká, že soudy musí být nezávislé, že musí eh, existovat existovat oddělení moci. A toto přesně eh, dělá polská vláda. Eh, ruší oddělení moci a soudy dostává pod přímou kontrolu eh, vlády. Vy jste již hovořila. K tomu, k tomu bych ještě dodal, že polští soudci jsou předmětem útoku živých pomlouvačných kampaní. Uh, proč? Protože byli v Bruselu a hovořili se mnou a to je v očích vlády něco nepřípustného, aby hovořili s eh, komisaři Evropské komise, kam, jak, kam jsme se dostali, Eh, eh, v Evropské unii, když soudci jsou předmětem této očernující kampaně za to, že hovoří s členem komise. Já to eh, považuji za nepřijatelné a před několika lety bych to považoval za nepředstavitelné a myslím si, že se takové formě zneužívání musíme rázně postavit. A dále, mimochodem, Otázka k článku 2. Eh, rozhodnutí soudního dvora z června, které bylo průlomové, říká, že článek 2 je přímo aplikovatelný v členských státech. To znamená, že nezávislost jsou eh, soudnictví je něco, co Evropský soud může zkoumat. Není to oprávnění, není to právo členského státu si dělat se soudy, co chce, protože je tady povinnost ze smlouvy zachovat nezávislost soudu a zasahovat do té nezávislosti snižováním věku odchodu do důchodu, aby si se jim ta místa uvolnila, je eh, nepřípustné a je to tedy eh, eh, varování pro všechny členské státy, které by se chtěly nějakým způsobem zasahovat do nezávislosti soudu. Proč je důležitá? Protože je potřeba jednotně aplikovat evropské právo, protože soudy sledují například nebo řeší případy organizace voleb a hodnocení voleb, takže nezávislost soudnictví jde do z samého jádra demokratické struktury Evropské unie. To tež platí a znovu opakuji to, co jsem již říkal opakovaně, ale je třeba to zřejmě říci znova. Celý systém, který budujeme od druhé světové války, stojí na třech základech. Demokracie, vláda práva a ohled nebo respektování základních eh, práv. Nemůžeme eh, dělat jednoho bez druhého, protože nemůžeme eh, nerespektovat demokracii, protože máme většinu, nemůžeme nerespektovat právní stát, protože máme většinu. To je argumentace, které používají diktátoři, používali diktátoři ve 30. letech v Evropě že mají většinu a tudíž mohou eh, manipulovat s demokracií. Každý je rozhodnutí eh, nacistických soudů bylo založeno na zákon, zákoně, ale bylo v rozporu se za, s principy právního státu a eh, s principy základních eh, práv. Buď máme právo, a nebo máme eh, vládu, kterou předurčuje toto, toto právo a pak eh, nejsme již demokratickou společností. Já vím, že se možná příliš rozčiluji, ale říkám to, protože to je zásadní eh, věc a zásadní boj, který musíme vybojovat v následujících několika let, letech a nesmíme eh, k tomu přistupovat laxně, nesmíme to obcházet, eh, nesmíme si říkat, není to sice příjemné, ale je to tak a to bez ohledu na důsledky. A důsledky tady již pro mne tedy byly. Otázka financí a rozpočtu byla zmíněna mnohými z vás, ale je to tak dobře. Já si myslím, že máme celou řadu nástrojů a potřebujeme vlastně dva. Dva, které souvisí se systematickým porušováním pravidel smlouvy, eh, předpisů smlouvy. Pokud toto systematické porušování smlouvy bude pokračovat, budou z toho plynout rozpočtové důsledky a komise předkládá eh, tento návrh, aby to bylo podmíněno eh, eh, právní, zásadami právního státu Eh, doufám, že se nám podaří jít tímto směrem a pokud, se nám to, pokud to přijmeme pro následující víceletý finanční rámec, tak uděláme velký pokrok. A pokud to nepřijmeme i tak, eh, myslím, že budu mít strategii, nebo bude možná strategii, jak dlouho umožní evropští eh, občané, aby byly peníze převáděny do jiných států, kde demokracie nefunguje, kde nefungují dodržují zásady eh, vlády práva. To občané dlouho ne, nedovolí. A takže bez ohledu na to, zda budeme mít eh, ten mechanismus či ne, dříve či později evropští občané řeknou, bylo toho dost a nebudeme to nadále aplikovat. A pokud budeme mít mechanismus, budeme s ním pracovat v komisi na půdě rady a s vámi. A doufám, že tu podporu získáme. To je jedna stránka věci věci. Druhá stránka je mm, sice být citlivý, ale zároveň nahlížet i dlouhodobě, pokud se evropské právo nebude uplatňovat rovně v Evropské unii, pokud nebudou práva občanů dodržována, tak to povede k tomu, že nebude možná výměna v trestně právních věcech na základě evropských zatykačů, protože nebude jistota, že soudce druhé zemi je nezávislý. Pokud se tento eh, eh, krok eh, stane, pokud se toto nepodaří, tak budou, budou budovány nové hranice. A po, ti, kteří eh, jsou advokáty takzvaného neliberalismu, což je vlastně nedostatek svobody, ti vytvoří nové hranice. To a to poškodí je samotné více než kohokoliv jiného. A to není to, co eh, občané EU chtějí v žádném případě a občané si to uvědomí. Jsem přesvědčen v odolnost Evropanů. Viděl jsem ji v celé Evropské unii. Vidím, že lidé chtí, chtějí být součástí komunity hodnot, které tvoří Evropskou unii a to věřím, že nás nakonec povede správným směrem. My samozřejmě nemůžeme eh, eh, mít vše v tomto sdělení a v tomto mechanismu, co, čeho se týkají tyto věci. Je potřeba eh, hovořit s výborem Libe a s dalšími, co má být součástí tohoto mechanismu. Určitě svoboda médií bude klíčovým tématem, zda to bude v tomto mechanismu či někde jinde. Pojďme o tom hovořit, abychom to udělali co nejlepším možným způsobem, tak aby byla zajištěna rovnost a spravedlnost. Ty eh, příklady, které jste eh, hovoří, to, co se děje v parlamentu, o kterých se hovoří, žluté vesty ve Francii, Británie, Eh, tady jde o to, zda ty země mají ty dostatečné kontrolní pojistky, které umožní řádnou nápravu, žádnou možnost se obrátit někam na ombudsmana, na nezávislé soudnictví. A pokud tomu tak je, ať už si myslíme o tom, co se děje v parlamentu v Británii, nebo co se děje se žlutými vestami, pokud je tady cesta nápravy cestou so, přes soudy, pak je to právní stát. A pokud není, tak, eh, to, tak tady je problém s právním státem. Otázka nevládních organizací. To je opět další velmi citlivá, problematická věc, protože my vidíme v těch některých zemích, ale ne v těch jenom v těch dvou, které jsme, nebo v těch konkrétních, co jsme zmiňovali, že se e, zmenšuje prostor pro občanskou společnost, pro nevládní organizace, někdy kvůli e, škrtům nebo kvůli jiným rozhodnutím, která se týkají rozpočtu a i to by mělo být předmětem diskuse, ne k těm konkrétním zemím, zemím, ale obecně u všech eh, členských zemí, protože tady to není problém jenom v jednom či dvou členských státech. Toto je důležitá složka společnosti všude. Otázka občanské společnosti, občanského prostoru, angažovanosti občanské společnosti, to je další téma, které jako komise musíme zkoumat a je nevyhnutelné, abychom měli eh, přímější kontakt s občanskou společností v členských eh, zemích, abychom podpořili eh, podpořili diverzifikované společnosti a podpořili občanské chování a občanské chápání. Domnívám se, že je to ještě důležitější v těch takzvaných členských, eh, starých členských státech, protože eh, po několik, po mnoha letech se ten vztah eh, k těm našim občanům stal vztahem k občanům, které nazíráme jako spotřebitele, ne nikoli jako občany a veřejné orgány nejsou eh, nějakými samoobsluhami, kam si můžete dojít a něco si koupit jako spotřebitel. Eh, občan je mm, subjekt, který také přispívá, který je součástí Eh, mechanismu fungování země. Nemají jenom práva, ale také závazky záměně k sobě a k té společnosti. A eh, bez dobře fungující občanské společnosti o tom nemůžeme ani poučit naše děti. Takže to skutečně není jenom problematika nedostatku eh, právního státu v některých členských státech. Eh, přímé eh, otázky k mému budoucímu portfolii, to je v rukách paní eh, budoucí předsedkyně van der Leyen. Mohu říci před vámi, že se bych velmi rád pokračoval v tomto boji za zachování zásad právního státu a demokracie a příští komise, jak řekla budoucí paní předsedkyně, toto v té příští příští komisi toto bude nadále velmi silné téma. CVM, což byl velmi specifický nástroj pro dva členské státy, a to proto, že když před 12 lety vstoupili do uh, Unie, neplnili, podmi- neplnili všechny požadavky právního státu a boje proti uh, korupci takže bylo rozhodnuto, že tento mechanismus CVM jim pomůže tuto situaci zlepšit a chápu, že se nám to ani po 12 letech nedaří a e, chápu, že z toho plyne frustrace, ale eh, tento mechanismus CVM má velmi objektivní kritéria na tyto členské státy a pokud teprve, pokud tyto všechny eh, požadavky budou splněny, tak které tam jsou jasně vymezeny, tak eh, tak můžeme tento mechanismus ukončit a budeme s Bulharskem a Rumunskem na tom pracovat. To jsou specifické věci, které se týkají konkrétních členských států a doufám, že se to mm, stane eh, v budoucnosti. A v budoucnosti základem pro ten přeskum zásad vlády práva ve všech 27, rád bych řekl 28 členských státech. A není tomu tak, že eh, nikde, že jsou státy, kde by nebylo co zlepšovat a doufám, že ten mechanismus k tomu eh, přispěje. A já vidím, že někteří již odešli, takže na jejich otázky asi nebudu reagovat a děkuji tímto za pozornost. I my děkujeme a Nyní bych eh, uzavřel tím, že poděkuji vám, pane místopředsedo komise Timrmanci, děkuji za to, že jste nám stručně nastínil tento velmi dlouhý vývoj, který je důsledkem celé řady usnesení Evropského parlamentu a který se týkal který se týkal toho, aby vznikl takový mechanismus dohledu nad zásadami právního stéty. Je pravda, že Tady máme celou řadu nových poslanců, kteří mají právo klást své e, otázky, abychom si vlastně uvědomili i celou tu historii těch usnesení. A vy buďte prosím ujištěn, že e, si vážíme e, vaší odvahy, vašeho nasazení a vaší práce a že vám vyjadřujeme eh, veškerou eh, úctu jako místě předsedovi eh, komise, která končí ve své funkci a přejeme vám hodně úspěchů v tom portfoliu, které budete mít v budoucí komisi. As Vice President Timmermans waved goodbye, it'll be just a minute before we resume your tak pan předseda Timmermans se s námi rozloučil a my za pouhou minutku přejdeme na další bod, což je eh, prezentace Niny Gregory, ředitelky EASO. Okay, dear colleagues, let's resume. Tak vážení kolegové, budeme pokračovat. Omlouváme se paní ředitelce EASO, Evropského úřadu podpory azylu. Prosím, posaďte se a soustředíme se. Stop mumbling in the... Prosím, přestaňte si šuškat někde na okrajích sálu a Posaďte se, děkuji vám, protože musíme pokračovat v práci. Excuses to our next speaker. Já se omlouvám naší další řečnici, paní Nyně Gregory, ředitelce EASO. Paní ředitelko, moc se omlouváme, že jsme vás nechali čekat ale bylo to z dobrého důvodu. Jak jste sama viděla, měli jsme tu vášnivou debatu na téma základních práv. Ta diskuze byla velice živá a kontroverzní. I konf- až konfrontační. Ale teď tedy jdeme konečně na prezentaci práce EASO. Paní ředitelka se ujala funkce teprve letos a čekají před ní důležité úkoly e, týkající se e, zásadních otázek tohoto výboru, zejména e, rodícího se asilového systému a roli EASO v tomto systému. Pracujeme na aktualizaci prvního nařízení z roku 2010 A chceme reflektovat eh, vývoj událostí v oblasti svobody, spravedlnosti a vnitra. Narazili jsme na určité problémy, jmenovali jsme zpravodaje pro toto nařízení. Předseda, bývalý předseda Claude Moraes, ten má na starosti to nové nařízení. Teď si vyslechneme tedy eh, paní Ninu Gregory a zejména určité detaily finančních a rozpočtových prostředků, které jsou potřeba. Včera se konala společná schůze výboru Libe a výboru Kont eh, na téma absolutoria pro eh, EASO a teď máme příležitost dokončit tuto diskuzi. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji za pozvání. Vážení poslanci, je pro mě ctí představit na dnešní schůzi naši agenturu a je pravda, že po takovéto vášnivé debatě z předchozího bodu si myslím, nebo doufám, že se nebudete nudit, ale jak už bylo řečeno na úvod, EASO je důležitá agentura, a provádíme velice konkrétní pracovní úkoly v členských státech a ty bych vám dnes chtěla prezentovat. Nejprve bych chtěla poděkovat celému výboru Libe, protože naše agentura vede dialog s poslanci vašeho výboru e, a tomu já se hodlám věnovat protože vím, že potřebujete pro svou práci relevantní informace a data a analýzy, které vypracováváme a my vám s tím samozřejmě rádi poskytneme pomoc, případně se na nás můžete přímo obrátit. Já bych eh, chtěla začít tu prezentaci třemi hlavními aktivitami, které v EASO provádíme. Naším hlavním úkolem je samozřejmě podporovat členské státy v oblasti migrace a zejména v otázkách azylu tři hlavní úkoly, jak jsem říkala. Za prvé, pomoc a podpora členským státům při implementaci společného evropského asilového systému a eh, pra- pomáhání praktické spolupráce členských států v, tom, v této oblasti. Za druhé, jsme centrem expertních znalostí, informací a datových analýz v oblasti migrace a azylu. A za třetí, eh, poskytujeme velice konkrétní podporu členským státům, které jsou v první linii a které řeší žádosti o azyl. Než se pustím do hloubky své prezentace, chtěla bych vám něco povědět o momentální asilové situaci v Evropské unii. Myslím si, že vás to bude zajímat, protože tohle jsou data, která jsou z půlroční a výroční zprávy o trendech a analýzech. Můžete to najít v našich veřejně dostupných zdrojích. Když dnes hovoříme v Evropě o azylu nebo mezinárodní ochraně, tak zjišťujeme, že Téměř 337 tisíc žádostí o azyl bylo podáno eh, v první polovině roku 2019, což je nárůst o 11 oproti, té, oproti témuž období v roce 2018. Takže migrační tlaky na migrační tlaky na externí hranice Evropské unie se nicméně snížily. Když se podíváme na ta čísla, zjišťujeme, že máme čtyřikrát více žádostí o azyl v Evropě, než máme ilegálních přechodů vnějších hranic. Takže je poměrně nabíledni, že členské státy musí zvládat mnoho lidí, kteří žádají o azyl v Evropské unii. Dvě třetiny aplikat, dvě třetiny žádostí v Evropě byly podány ve čtyřech zemích. Německo, Francie, Španělsko a Řecko. Pokud jde o počet žádostí na hlavu, tak vypadá to pořadí jinak samozřejmě a e, vyplynou z toho ty menší země. Kypr, Malta, Lucembursko a Řecko. Nejvíce žádostí v EU Plus podávají stále Syřané a po nich Afgánci, Venezuelané, Iráčané a Nigerijci. Tak a Kolumbijci jsou eh, šestým nejčastějším občanstvím země původu. Když to vezmeme v globální perspektivě, v roce 2018 v EU Plus jsme obdrželi méně než polovinu všech žádostí o azyl eh, z celého světa. Míra uznávání žádostí zůstala stabilní v EU plus 35%, ale jsou tam obrovské rozdíly v občanstvích dané osoby a podle evropských zemí. Počet probíhajících řízení v Evropské unii zůstává na zhruba 900 tisících v roce 2018. Z toho polovina je u první instance a druhá polovina je u, se probíhá u druhé instance. Analytický přístup EASO je orientovaný do budoucna. E, snažíme se usnadňovat systém včasného varování a proto používáme velká data, abychom vypracovali index push faktoru, který koreluje s daty za rok 2018 a 2019, co do žádostí o azyl a procenta uznaných žádostí. žádostí. Domníváme se, že se zdá situace stabilní v oblasti EU+, na první pohled. Nicméně, když zohledníme širší kontext, tak jasně vyvstane, že situace v oblasti azylu zůstává kritická. Čím dál více žádostí eh, bývá podáno eh, navzdory tomu, že se podařilo snížit nepravidelnou migraci. Dochází k druhotnému pohybu a opakovanému podávání žádostí, což představuje značnou pracovní zátěž pro evropské země. Omez eh, omezené rozhodování e, orgány první instance a odvolání proti jejich rozhodnutí znamená, že počet neuzavřených případů se nesnižuje. E, existují různé typy hranic e, v různých přijímajících zemích a různé judikatury v oblasti udělování občanství a proto je jasné, že je potřeba včas a pravidelně analyzovat situaci, abychom měli přehled o situaci a získali tak její lepší porozumění. Nyní bych vám chtěla stručně představit naši hlavní činnost. Pokud jde o e, asilové agentury a o podporu EASO společnému evropskému asilovému systému, tak e, bych e, se nejprve chtěla zastavit u našeho školícího programu. Ten školící program se stává z 24 různých modulů a ty moduly se potom dělí do pěti různých okruhů nebo pěti různých skupin. V průběhu let jsme vyškolili víc než 30 tisíc expertů eh, na azyl po celé Evropě. Ústřední moduly jsou navržené pro eh, asilové úředníky Evropské unie, aby měli základní dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti určování eh, v oblasti rozhodování o asilovém řízení. Takže lidé, kteří se k nám chodí školit, potom jsou kvalifikovaní eh, na posouzování jednotlivých případů a mají expertní znalosti na to, aby poznali, kdo je způsobilý pro mezinárodní ochranu, vědí, jak vést pohovor s žadatelem a vědí samozřejmě, jak schromažďovat eh, údaje a vyhodnocovat je v asilovém řízení. Druhá skupina modulů eh, se soustředí spíše na osoby se zvláštními potřebami. Sem patří i techniky pohovoru. Znamená to samozřejmě, že se snažíme školit asilové experty ve vedení pohovorů se zranitelnými osobami, s dětmi, eh, s oběťmi eh, obchodu s lidmi, pak je tam také modul o genderové identitě a sexuální orientaci. Momentálně vyvíjíme nové moduly eh, ohledně přijímání zranitelných osob. Pak tu máme moduly týkající se hloubkových znalostí a speciální expertízy v oblastech, jako je informace o zemi původu, eh, nařízení Dublin 3, eh, vyloučení eh, a tak dále. A v neposlední řadě vyvíjíme také operativní eh, školení. Znamená to, že experti z členských států, kteří jsou nasazení v členských státech první linie, získají zvláštní průpravu, aby mohli provádět svou práci v terénu. Až do prvního pololetí v roce 2019 eh, jsme měli 5300 účastníků tohoto operačního výcviku. Dále, pokud jde o praktickou spolupráci a azylovou podporu, chtěla bych vám sdělit, že naše agentura rozděluje podporu do třech eh, oblastí, do třech klastrů. Je to posílení praktické spolupráce mezi členskými státy a jejich experty, což provádíme prostřednictvím tzv. tematických sítí. Eh, experti jsou součástí eh, této sítě. Tam diskutují o osvědčených postupech, nabízejí si typy a rady a nástroje, tak, aby ta konvergence asilových řízení v celé Evropě a v jednotlivých členských státech byla sladěná a aby vznikl takto v Evropě společný evropský asilový systém. Máme 12 takovýchto sítí, které disponují potřebnými informacemi. Takže praktická implementace společného systému znamená také mapování osvědčených postupů eh, a eh, výměnu informací. Vyvíjíme také praktické pokyny na podporu administrativy členských států v její každodenní práci, což znamená, že nejdůležitější jsou samozřejmě informace o zemi původu a pokyny pro jednotlivé země. A teď přejdu k tomu třetímu pilíři naší práce, k velmi viditelnému pilíři, a to je ta operativní část. EASO momentálně provádí čtyři operační plány, které byly podepsány spolu se čtyřmi členskými státy, které jsou v první linii. Působíme v terénu v Itálii, v Řecku, na Maltě a na Kypru. Velice konkrétně v Řecku poskytujeme specifickou podporu na snížení počtu neuzavřených případů v první instanci a e, proceduru na hranicích prostřednictvím vedení pohovorů, analýzy a e, vypracovávání stanovisek. Kromě toho působíme také na u druhé instance eh, přijímání a v hotspotech. Poskytujeme podporu řecké dublinské jednotce a eh, věnujeme se také snižování počtu neuzavřených případů eh, u druhé instance a u odvolacích orgánů. V Itálii EASO poskytuje podporu budování národního informačního systému a monitoringu přijímání prostřednictvím specialistů. Pomáháme také Itálii s nepřímou operativní podporou a nasazujeme e, naše pracovníky e, na snižování počtu neuzavřených případů a já vás mohu ujistit, že e, Spolupráce s italskými orgány je velice efektivní a ten počet neuzavřených případů klesl o více než 50 A já jsem velice hrdá na to, že spolupráce s Itálií je takto plodná. V Itálii stále také podporujeme eh, oddělení informací o zemi původu a dublinské oddělení. Na Maltě snižujeme počet neuzavřených případů u první instance, e, provádíme registraci informací, e, interview a podporujeme dublinské oddělení. A na Kypru jde o snižování backlogu v první a druhé instanci a podpora e, zranitelným osobám a podporujeme eh, vytváření, vytváření eh, záchytných zón v bezpečných oblastech. To je na Kypru nyní naléhavě potřeba. Chtěla bych také eh, poukázat na to, že EASO se v poslední době věnuje, tak, nebo zapojuje se také do operací, při nichž dochází k takzvanému vylodění, po kterém dochází k relokaci do některého z členských států. Hovoříme tady o podpoře Itálii a Maltě je to velice konkrétní práce v terénu, když probíhá vyloďování osob v těchto dvou zemích. Společně s komisí, která samozřejmě celý tento proces koordinuje, jsme vyvinuli tzv. mesínský model, což je model, který slouží k tomu, aby se naše práce soustředila především na registraci osob, které přicházejí do Itálie a na Maltu e, prostřednictvím interview a potom také samozřejmě pomáháme úřadům zanést tyto osoby do dublinského systému a poskytujeme vysvětlení v rámci článku 17 dublinského nařízení. Tento model také pomáhá e, systému e, matchingu, takže lidé, kteří přijíždějí do Itálie a na Maltu, se potom usazují v některých eh, členských státech, které eh, provádějí relokaci z těchto dvou zemí. Ještě bych zmínila, že eh, je 11 takovýchto projektů a my se velmi věnujeme tomu poslednímu Ocean Viking. Jak vidíte, Malta získává nejvyšší čísla v letošním roce. Eh, to byla tedy eh, to byla tedy čísla za poslední dobu. Eh, pokud jde o naše personální zabezpečení, tak jak víte, tak sídlo máme na Maltě. Momentálně máme 292 zaměstnanců na ústředí ve Valetě, ale na letošní rok předvídáme zaměstnání o něco méně nebo ně, něco pod 100 lidí navíc. Takže doufáme, že ke konci roku budeme mít 390 zaměstnanců na ústředí uh, na Maltě. Příští rok se tedy počet zaměstnanců bude ještě zvyšovat a odhadujeme podle rozpočtu, který uh, předpokládá, že do konce roku 2020 bude zaměstnáno na Maltě ve Valetě 500 uh, úředníků EASO. Tím pádem poroste taky rozpočet. Já jsem velice ráda, že náš dialog s komisí byl plodný. Rozpočet na příští rok se tedy zvýší asi na 139 milionů euro do konce roku 2020 a doufáme, že budeme mít eh, kolem 142 milionů eh, ještě později. A teď v neposlední řadě, pane předsedo, bych chtěla hovořit o některých výzvách a problémech, kterým čelíme a o naší vizi do budoucna. Jak víte, tak návrh na vytvoření plnohodnotné agentury, tedy EUAA, eh, e je spojen s ostatními eh, akty společného asilového systému. My tedy víme, že náš mandát je momentálně poměrně omezený a v určitých ohledech se nemůžeme pouštět stejnou cestou jako naše sesterská agentura Frontex anebo ACBG. Protože ti mají nový mandát, takže abych to řekla velice konkrétně, když se věnujeme naší velice konkrétní operativní práci v terénu, tak Frontex se může zapojovat i do takzvaných týmů, eh, podpůrných týmů pro spravování migrace, ale to my nemůžeme podle současného mandátu. Nemůžeme provádět nic takového, můžeme pouze koordinovat práci ostatních agentur, ale institucionálně zatím nemá, nejsme kompetentní k tomu, abychom vytvářeli takovéto podpůrné týmy společně s Frontexem a Europolem. Kromě toho, vzhledem k tomu, že nemáme žádné asilové rezervy, tak jak je pamatováno v návrhu nařízení, nemáme tedy tyto rezervní zdroje na experty z členských států, ale jsme naprosto odkázaní na jejich ochotu posílat nám experty nebo nasazovat u nás experty, kteří potom budou pracovat v EASO v členských státech první linie. Takže nemůžeme zaměstnávat v agenturách více lidí. A experti z členských států, kteří nám teď přicházejí na pomoc a kteří provádějí práci v terénu, těch je jenom 14 z našich zaměstnanců, kteří pracují v členských státech první linie. 14% je málo na to, abychom poskytli veškerou podporu, která je potřeba. Takže já doufám, že vyjednávání o mandátu budou pokračovat a že se dočkáme posílení našeho postavení. A potom další velice důležitá věc, a to bych chtěla opravdu zdůraznit, protože to byl jeden z mých hlavních bodů, když jsem se ujala funkce před třemi měsíci. Velice důležité je, že EASO stále ještě nemá formální dohodu formální eh, hostitelskou dohodu se zeměmi, kde operujeme. Takže eh, dohody s Itálií, Řeckem a Kyprem zatím ještě nejsou uzavřené, což eh, působí určité formální problémy při spolupráci. Ale abych nekončila negativně, myslím si, že EASO má jasnou vizi, jsme tu od toho, abychom podporovali členské státy a chceme samozřejmě vést dialog se všemi zainteresovanými aktéry. Já bych si tedy přála tři důležité věci pro agenturu do budoucna. Chtěla bych, aby se agentura stala dalším důležitým faktorem implementace evropského asilového systému. Chtěla bych, aby agentura zůstala zdrojem expertních znalostí, pokud jde o informace, data a reálnou analýzu situace v oblasti migrace a azylu. Protože s reálnými informacemi, které získáte od nás, můžete samozřejmě vytvářet eh, smysluplné strategie. Nechceme, eh, aby, politici jednali na základě fake news a proto chceme poskytovat eh, relevantní data a Eh, je potřeba tedy nečetřit prostředky na expertní zdroje. A za třetí, agentura provádí operace v terénu a tam konkrétně podporujeme členské státy, které to podporují. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vaši důkladnou prezentaci. Děkuji vám také za energii, kterou věnujete na startování práce EASA protože to také odpovídá našemu eh, mandátu na mm, přístupu našeho výboru. Budete v tom mít naši podporu, s tím můžete počítat. My doufáme, že se vám v té vaší práci bude dařit i nadále. A teď eh, dáme slovo eh, našemu zpravodajovi Klodovi Morásovi, který je zpravodajem pro nařízení EASA, pro Evropská zelová agentura a potom dáme slovo stínovým zpravodajům za každou politickou skupinu. Claude má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co jsme právě slyšeli, a sice to, že ten nový řídící tým paní Gregory vložila hodně energie do formování azylové agentury. a neříkám to jenom tak ze zdvořilosti, Peter Miller, který eh, eh, původně eh, byl zpravodajem pro tuto zprávu, od kterého jsem ji převzal, tak vedl delegaci několika členů tohoto výboru. do sídla tohoto úřadu a mm, seznámil se tam se všemi fakty. My určitě budeme dále komunikovat s touto agenturou. Doufáme, že se podaří vybudovat, aby byla kompletní. Potřebujeme eh, zajistit, aby eh, dobře tato agentura fungovala v terénu. Je, eh, pracuje asi 290 zaměstnanců, kteří mají na starosti obrovskou část Středomoří to je jedna z těch nejproblematičtějších oblastí a složitost úkolů je obrovská. Musí zajištit sdílení informací mezi státy, ale také eh, řešit nové eh, výzvy, které souvisejí s tím nevyřešenými eh, případy. To není v jádru pozornosti v současnosti, ale je evidentní, že i EASA vidí, že v tom je velký problém, protože mm, došlo k uplynutí určité lhůty a potom e, se to promítá do mm, velkého počtu pořád nevyřešených žádostí i v těch zemích, které nejsou na té frontové linii. tady tři hlavní otázky. Jednak je to to politické zablokování řešení. Petr Nedmirl odvedl vynikající práci a já doufám, že se mi podaří to mm, posunout o kus dál, ale je potřeba jasně říci, že mm, je potřeba, aby to byla priority nejenom pro naše skupinu, ale i pro ostatní. Ta politická situace je náročná, protože pořád ještě nemáme ten asilový balíček. Za druhé to obtížné také, protože ještě pořád nevíme, jak ta eh, Azylová agentura zapadá do toho balíčku. Rada se nedokázala zhodnout na obecném přístupu k návrhu komise. Potom je tady ještě jedna rozročná vrstva. Rád bych se o tom zmínil. Je potřeba vědět, jakým směrem se to celé ubírá. Jde o to, že ten nový postup bude zahrnovat něco, jako je ten současný dublinský systém a DSO. Víme, že teď začne fungovat nová komise, a my bychom měli mít nějakou představu o tom, kudy se to všechno bude ubírat. Ale já musím říci, že ten náš přístup je ten, který se odvíjí od balíčku jako celku a musíme trvat na tom, aby tato agentura zapadala dobře do té architektury. Já doufám, že pro mě a pro stínové zpravodaje je důležité si uvědomit hodnotu toho Salzburského úřadu, ale samozřejmě i víme, jaká je realita v těch nadcházejících týdnech, kdy eh, komise přijde s nějakým návrhem a uvidíme, jak přesně do toho bude ten Salzburský úřad zapadat. A mm, dále včera se hovořilo o absolutoriu, o interním fungováním úřadu. A já bych pouze chtěl říct, že z pohledu Libe se k tomu budeme muset eh, vrátit příště. Ale jinak ten pozitivní dojem je velmi eh, dobrý, vy se, se s tím eh, také, pane předsedo, seznámil, jinak to má samozřejmě na starosti výbor kont na kontrolu rozpočtu, ale my to budeme sledovat i nadále. Azylový úřad musí samozřejmě při tom všem pokračovat se svou prací bez ohledu na všechno. A tím se dostávám eh, k tomu, co odpovídá si předmětu té dosavadní diskuse, což jsou ty současné výzvy. Ty jsou obrovské. A otázka, kterou eh, bych rád eh, vám položil na závěr, Musíme si uvědomit, že ten asilový úřad eh, musí fungovat už teď v současnosti s těmi 290 zaměstnanci, bez ohledu na to, že není jasná ta legislativní situace, ten eh, asilový balíček, který není ještě pořád kompletní a musíme vás eh, ve vaší práci podporovat, ale musíme si také uvědomit, kde je ta skutečná přidaná hodnota, to je jasné, to řešení nevřešených žádostí, pomoc terénu, ale vzhledem tomu, že máte velmi malý počet zaměstnanců, tak je evidentní, že to je víc než náročné. Já vás mohu říct, o tom, že já a mý kolegové budeme eh, vás podporovat. Chceme, aby to fungovalo dobře. A Pustíme se do toho hned dnes a doufejme, že dojde k odblokování toho politického patu. A já doufám, že budeme mít také brzy schůzku se stínovým zpravodaj. Nevidím tady stínový zpravodaj za EPP Tomase Tobyho. Nevíte, kde je? Pokud tady není, tak za Renew, tady je stínový zpravodaj, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Pokuste se dodržet eh, řečnický limit jedné minuty. Máme spoždění, bohužel. Už teď jsme měli začít projednávat další bod. Musíme udělat celý program. Kdybyste nám to mohla pomoct, tak bych vám byl vděčný. Budu velmi stručná. Děkuji vám, paní Gregory, za ten přehled, který jste nám poskytla o aktivitách eh, vaší agentury. Chtěl bych také poděkovat aso za práci při eh, eh čelení tomu migračnímu tlaku. Třeba respektovat lidskou důstojnost eh, lidí. Často jsou přichází zemí, kde čelí stíhání nebo kde je válka. Na radě eh, to pořád ještě lidem nedošlo. Mám na vás několik otázek. Vy jste se zmiňovala o statistikách eh, popisujícím současnou situaci, ale jak byste popsala tu současnou kapacitu českých států pro vládání migračních toků? Zaznamenali jste nějaká zlepšení v posledních letech? Řekla byste, eh, že tady jsou nějaké velké mezery a kde? A potom se zeptat na situace, na ženy, na diskriminované menšiny, nezletili, To jsou skupiny, které mohou být předmětem diskriminace nebo eh, stíhání. Jak hodnotíte připravenost členských států v řešení potřeb těchto lidí? A nyní za zelené stínový zpravodaj Damien Bosalagu. Máte slovo. Já se chci připojit ke kolegům, chci vám poděkovat za vynikající práci, za řešení těch problémů. Já jsem byl včera i na kontu, na schůzce stínových zpravodajů. Tam jsme konstatovali dosažený eh, pokrok. Chtěl bych také říci, že samozřejmě ta balíč, situace s tím balíčkem je velmi komplikovaná. Musíme mm, se zanalizovat, jak můžeme dále pokračovat aby to bylo smysluplné. My budeme chtít posít vaši agenturu, to budete chtít rozšířit mandát. Chceme, abyste dělali, co děláte, mohli jít ještě dál, protože na, z evropského pohledu je tato azylová agentura nesmírně důležitá. A je to přesně v souladu s naším předvolebním programem. Máme jenom rychlou otázku týkající se transparentnosti údajů ze zemí původu. Možná byste nám mohla říci, jak chcete zajistit, aby eh, se zohlednili tyto údaje. A potom ještě osobního pohledu. Kromě toho balíčku, o kterém teď hovořil, co ještě by mohl parlamentu dělat pro to, aby podpořil vaši práci? další stínový eh, zpravodajové za EKR ID. Na Pukačiny tady není a Zague. Pan Krespo, ty také tady nejsou. Pokud tady nejsou stíny zpravodajové, tak se ptám, jestli se eh, chce něco zeptat někdo další. Místo předseda, místo předsedkyně. Děkuji vám moc krát, velice stručně. Nejprve moc krát děkuji za vaši prezentaci. Je zcela jasné, že chybí asilový balíček, chybí právní základ, chybí zdroje. Já bych chtěla říct něco velice konkrétního. Můžete dělat analýzy a já bych prosila o analýzy určitých věcí. Pokud jste byli na Lesbosu nebo na Morii, tak je vám, může vám být jasné, že jde o továrnu na posttraumatický stres. Tam stráví lidé zimy bez dostatečného ubytování, bez dostatečných podmínek. Je to opravdové pekro, peklo, které neplní podmínky spotu. Já si myslím, že takovéto analýzy by byly potřeba, aby místa jako Moria eh, se eh, mohly uzavřít, protože podmínky jsou tam naprosto nesnesitelné, protože je velice málo zdrojů eh, Prosím o takovou analýzu. Mr. Papadakis. Pan Papadakis. Děkuji, pane předsedo. Situace v těch hotspotech v Řecku, byla tady řeč o Morie, je absolutně neakceptovatelná. Eh, má na to vliv dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem. Eh, pravicová vláda, ta současná pravicová vláda v Řecku tomu věnuje malou pozornost. Říká, že odmítnutí žadatelé o azyl už nemají právo se odvolat. Ignoruje například to, že jsou to často osoby trpící posttraumatickým stresem, to jsou věci, které už nejsou zohledňovány, protože na všechny nahlíženo jako na osoby, které porušují eh, legislativu. Přitom tady jsou lidé, kteří často eh, riskují svůj život při eh, cestě přes moře. Se snažíme urychlit všechny postupy, ale to samo o sobě nestačí. Musíme mít více zaměstnanců, kteří by mohli zajistit, aby ta práce byla dělána v souladu z eh, požadavky. Eh, děkuji, paní výkonná ředitelka, paní Gregory. Děkuji vám za vaše odhodlání, za vaši činnost. Eh, já naprosto sdílím to, co říkali mý kolegové o tom, že je potřeba mít více zdrojů na to, abychom mohli podpořit české státy například v řízení nebo v řešení žádostí o azyl a v řízení migračních toků. Mám jednu konkrétní otázku a sice znáte nějakou analýzu o interním pohybu v rámci EU těch žadatelů o azyl. V našem regionu například eh, jsme svědky toho, a v letech řada lidí, kteří přišli z Itálie a kteří potom se vydávají na cestu dále. Paní Strik. Děkuji za vaši prezentaci a Chápu vaši frustraci, že čekáte na ten legislativní balíček, přestože praxi musíte řešit tolik problémů, ale myslím, že to vede k určitým otázkám o tom, jak by měly být nastaveny ty kompetence. Určitě znáte studii nebo výzkum o rozhodování o těch řeckých hotspotech. Tam vidíte, že tam je velmi tenká linie mezi radami nebo poradenstvím a pak těmi rozhodnutími řeckých eh, úředníků. Uvědomujete si, že někdy to může vést k určitému napětí, pokud ti v podstatě eh, ty úředníci dělají to, co jim poradí nějací experti. Eh, jaký je problém s, tou, s tím vymezením pravomocí a jak z toho vyvodit odpovědnost, to jsou všechno věci. Pokud tedy uznáváte, že to je problém, tak jak byste to řešila vy osobně. Tím jsme uzavřeli seznam řečníků. Budeme se mluvit našemu dalšímu pozvanému, který už je tady v sále, který čeká, až skončíme projednávání tohoto bodu. Teď paní eh, Ferrara. Děkuji, pane předsedo. Já sleduji práci na reformě asilového balíčku. Eh, snažím se tam prosazovat také ten přístup, eh, tedy to, že požadujeme balíček jako celek, eh, to, že musíme mít společný asilový systém, je potřeba mít systém, který bude pokrývat všech 360 stupňů. Potřebujeme k tomu ještě více času. A já doufám, že i práce našeho výboru Eh, v tom bude pokračovat, že eh, výsledkem bude společný evropský asilový systém. Hovořil eh, tady hodně o Itálii, o tom, že Itálie se snaží snížit tu dobu na řešení nebo projednání žádosti o azyl. Je potřeba ale proto získat podporu pro ty státy, které jsou na hranicích, které čelí největšímu migračnímu tlaku a vyloďování komise přišla s návrhem týkající se EASY, tam jsou navrhovány sankce eh, na zaví, za zavírání hranic v případě, že eh, nebudou dodrženy doporučení agentury. Co se týče uzavírání těch interních hranic, což by vedlo ke snížení těch sekundárních přesunů, o čemž byla eh, řeč před okamžikem, v tomto případě bylo důležité, abychom měli opravdu společný eh, evropský asilový systém a společné právo na azyl. Je samozřejmě ještě předčasné o tom teď hovořit, ale bylo by dobře, kdyby všechny členské státy uznaly právo na azyl, aby nedocházelo k dalším sporům, aby nenastávaly problémy s tím přesunem eh, žadatelů o azyl do jiných členských států, aby mohli se potom pohybovat na celém eh, území společenství. Paní eh, Santos byla také na seznamu, ale jsem to právně porozuměl, tak rozhodla stáhnout své jméno, abychom dohnali naše spoždění a já teď chci přát slovo paní Gregory, aby mohla odpovědět na všechny otázky a abychom se pokusili dohnat naše spoždění. Yes, thank you very much, Mr. Chair, and I, I really do appreciate and... Děkuji, pane předsedo, děkuji, za vel, eh, děkuji velmi za ty pozitivní připomínky. To je důležité, protože Evropský parlament a výbor Libe jsou eh, jedním z nejdůležitějších partnerů pro nás. Velmi stručně tedy shrnu schrnu svoji odpověď na mm, otázky, ale budu mluvit velmi rychle. Samozřejmě mé je, že absolutorium za rok 2017, a to musím zmi- zmínit, vy jste ne všichni byli na té mm, schůzi kontu a tady je velký překryv mezi výborem Libe a výborem konta. Pan zpravodaj si vedl vynikajícím způsobem. My jsme byli i v kontaktu s těmi eh, ostatními a ten, ta zpráva o tom absolutoriu se vám dostane. Já eh, vedu ELSO pouze mm, eh, pár měsíců, tři měsíce té mm, problematice migrace se věnují celý život a ne Mm, e, e, nemohu přijmout e, vysvětlení, že to je prostě nyní moje věc a moje chyba. To se stalo z roce 2016, 2017, zpráva OLAFu a tak dále. To nemohu přijmout, protože to má dopad na fungování agentury nyní a na naší reputaci nyní a také to dopadá na tu klíčovou hodnotu, kterou eh, máme. To znamená, že musíme fungovat eh, podle přísného finančního řízení. Takže budu velmi eh, bojovat eh, za to, abychom doplně, dodržovali všechna ta doporučení a myslím si, že si vedeme dobře, že jsme na dobré cestě a musíme jenom něco ještě dotáhnout. Já jsem přijala velmi tvrdá eh, opatření, pokud jde o nákup a nábor a interní kontrolu, abychom se dostali z té problematické situace. Až budete hlasovat v tom, o tom absolutoriu, je to také otázka důvěry a budování důvěry k té agentuře jako takové. Pokud jde o následné otázky, kapacita členských států u, eh, u asilových řízení a připravenost členských států Eh, zohlednit zranitelné skupiny. K této otázce bych řekla následující. My víme, že ten mm, nápad těch případů je velký a že se ty příklady kupí. Eh, šesti, každé šestiměsíční periodě to mm, vyhodnocujeme, ale nemůžeme to úplně hodnotit. My můžeme jenom informace sbírat. Eh, u toho nového mandátu, jak o tom hovořil pan zpravodaj, ten monitorování vzdělávací eh, mechanismus je nyní součástí struktury naší agentury. Pokud budeme mít mandát eh, monitorovat a hodnotit, tak vám budeme moci říci, v kterých zemích je jaká, jak, jaká jsou spoždění při vyřizování těch žádostí a co můžeme s nimi dělat. Zprávy o zemích původu, stínový zpravodaj to zmiňoval, a země původy a původu a pokyny pro ty jednotlivé země. Nemůžeme mít společný systém, pokud si členské státy nerozhodnou, že budou rozhodovat na stejných faktech. Takže ty zprávy o zemích původu vznikají společně s členskými státy a s jejich experty a společně s UNHCR a našimi experty, čili je to velká eh, široká síť a mm, ta analýza je výsledkem té společné práce. Eh, řídící E, výbor potom ty zprávy e, e, potvrdí a zveřejní. A bez těchto zpráv nemůžeme mít společný asilový systém. Vrátím se k otázce situace v, v těch členských státech, které byly zmiňovány, to znamená ty státy první linie, zejména Řecko, Elzo, je přítomno, aby eh, pomohlo s tím řízením, ale přijímání je v rukách členského státu. Tady se snažíme podpořit eh, Řecko tím, že vytváříme eh, bezpečné zóny v rámci těch přijímacích středisek. Máme zvláštní řízení pro děti a Eh, zranitelné osoby, ale ta kapacita přijímacího řízení není v našich rukách, to je v rukách členského státu a musíme s ním spolupracovat, tady konkrétně s Řeckem. Ale naším cílem je rychlé a efektivní řízení a pokud bude efektivní a teď se dostávám již těm následným eh, přemístěním, přemístěváním Frontex, eh, Europol a EASO provedli společně velmi kvalitní analýzu o těchto následných pohybech eh, azylantů a ty informace tam jsou A tady se to již dotýká všech členských států a jejich asilových řízení. Pokud musíte v jednom členském státě čekat velmi dlouho, tak je pochopitelné, že se snažíte a mm, protože mm, dokud není rozhodnuto, tak ta vaše práva jsou omezená. Když je to tak dlouhé, tak jdete někam eh, jinam. A to je důvod těch sekundárních přesunů a my chceme podpořit ty členské státy eh, nejenom kvůli velkému spoždění, eh, ale chceme, aby ty lhůty byly zhruba stejné ve všech členských státech. Jde nám tedy o konvergenci těch procesů Eh, aby eh, aby tedy to asilové řízení bylo eh, jaksi ze stejně neunifikované a a to pro všechny a na občanství. U některé členské státy, pokud máte třeba občana Afganistánu, udělají, eh, přímou rozhodnutí a ta rozhodnutí jsou mm, vysoká, pozitivní, tedy 60%. U některých zemí je to velmi eh, nízké, takže to je další mm, divergence, další rozdílnost, kolik tedy žádostí je schváleno, z jaké země, v kterém státě, takže tam i to vede k těm sekundárním eh, přes přesunům. Děkuji, pane předsedo, za mm, velmi zajímavou debatu. Doufám, že se e, bude opakovat a doufám, že také členové výboru Libe přijedou nás navštívit do Valety a, uvidí na vlastní oči, jak fungujeme. děkuji, paní ředitelko. Má, je to teprve začátek vašeho mandátu, máte před sebou ještě pět let a uh, ten Eh, Azylový systém je pro náš výbor velmi eh, důležitý. Ta situace nám dělá starosti, je někdy až tragická a je potřeba, abychom napřeli všechno úsilí a doufám, že eh, se vám v tom úsilí bude dařit. Děkuji. You see, we got the director of ULISA yes. ready to go. Yeah, good, good. <laughs> Here's the following point. Thank you very much. Please, Director Garkov of EULISA. Prosím pana ředitele Garkova, ředitele eh, agentury EU LISA a omlouváme se mu za spoždění. We welcome right away Director Krum Garkov Dovoluji si tedy připí, přivítat výkonného ředitele Evropské agentury EU LISA, což je eh, agentura pro operační řízení velkoformátových systémů a eh, výpočetních systémů v oblasti eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a vznikla v roce 2011-2012, začala fungovat a jsem zde byl já sám, kdy jsme jaksi tlačili na to, aby tato vzniklo a aby EU Líza fungovala v, tomto obla, obla, v této oblasti těch um, výpočetních, vel, velkoformátových výpočetních systémů. Ta, um, Mandát agentury jsme eh, rozšířili v roce 2018 a také rozsah působnosti této agenturu, Eh, tak aby byla zajištěna, eh, zajištěna takzvaná interoperabilita. Tou jsme se skutečně velmi detailně zabývali posledních několik let, protože ta interoperabilita má přímý dopad na bezpečnost, která patří mezi základní práva ale zároveň je tady potřeba zajistit ochranu osobních dat, eh, dat a také důstojnost a integritu jednotlivých občanů. To všechno jsou ta práva, která e, je třeba chránit a proto se od agentury EU Líza očekává správné používání celé řady nástrojů, včetně Eurodaku, SISu, VISu, ETIASu a ECRISu a také systému entry-exit. Takže vítám pana Garkova. Omlouvám se za spoždění a doufám, že se nám podaří um, dokončit uh, schůzi tak zhruba v půl eh, hodině. My jsme totiž měli eh, veškeré agentury eh, přítomny během tohoto zasedání v několika dnech, takže jsme pod velkým časovým tlakem. Děkuji, pane předsedo, za EU Líza bych vám rád pogratuloval ke zvolení a přeji vám hodně úspěchu v práci výboru. Od vzniku agentury a zejména Eh, během těch nových návrhů, které vedly k novému systému a projednávaly se zde, eh, máme s vaším výborem velmi otevřený a kvalitní vztah. Eh, to je základ pro transparentnost a skládání účtu a proto znovu vyjadřuji naší připra- připravenost podpořit práci výboru během následujícího volebního období Schengenský prostor je jádrem Evropské unie a mnoho občanů je považuje za nej, největší výdobytek. Eh, týk dotýk umožňuje 400 milionům občanů cestovat bez eh, hraničních kontrol, ale zároveň eh, bezpečně. aby tento systém mohl fungovat, musely být vytvořeny právě ty velké výpočetní e, systémy a jiné kompenzační, e, jiná kompenzační opatření. E, jejich operační řízení má na, sta, na starost EU Líza a je to základ fungování šengenského prostoru a tedy to provádění základního práva volného pohybu. Od začátku fungování EU Líza jsme doložili, jakou máme klíčovou úlohu, protože přispíváme k fungování Schengenu Podporujeme eh, politiku v oblasti vnitřní bezpečnosti, řízení migrace a azylu a agentura poskytuje spolehlivé a nepřerušené služby členským eh, státům přes ty jednotlivé systémy VIS, SIS a Eurodac. V roce 2018 byla dostupnost těchto systémů skoro 100% a 96% členských států bylo spokojeno nebo velmi spokojeno spokojeno s prováděním mandátu. Úloha agentury eh, během let narůstá a bude narůstat a abychom zohlednili všechny potřeby členských států a všechny nové výzvy, dostali jsme 11 prosince nový mandát. V roce 2011. prosince 2018 eh, naše úloha byla rozšířena tím, že spravujeme i kvalitu dat, děláme testování, pil, pilotní programy, vytváříme technické normy ad hoc eh, podpora členských mm, státům i agenturám Evropské eh, komise, takže my můžeme Eh, napomáhat v oblasti eh, v eh, období migračních krizí nebo pomáháme členským státům vybudovat si vlastní komponenty. Bylo nám řečeno, že mluvíte poněkud příliš rychle a prosím o malinké zpomalení toho projevu. Nabízíme také technický výcvik členským státům. Měli jsme v minulém roce 40 takových školicích modulů a toto, tento výcvik bude narůstat při zavádění nových eh, eh, systémů nebo přípravě nových systémů. Je třeba zmínit, že v rámci nového mandátu máme vlastně dvojí úkoly. Na jedné straně je potřeba, abychom se drželi té klíčové úlohy, to znamená, aby si Swiss a Eurodac fungovaly a byly dostupné členským státům a vedle toho je potřeba více přispívat členským státům a občanům rozpočet za rok 2018. Měli jsme 202 milionů a 93 v platbách a e, velká e, míra e, čerpání 99% u závazků a 98% u pladeb. My jsme v rámci našeho výročního nebo toho programu jsme implementovali 98 ehm, činnosti 162 zaměstnanců, eh, z toho 31 na, eh, na dočasné smlouvy a několik eh, národních expertů bez ohledu na to, že je zde eh, nárůst požadavků, fluktuace je velmi nízká, nižší než 5 eh, eh, Něco k tomu systému, těm systémům. Nejdůležitější je SIS, Schengenský informační systém, který po, vlastně nabízí podporu migračním úřadům, policejním úřadům, soudním orgánům a a policejním organizám. Doplnili jsme biometriku do toho systému a nyní eh, můžeme tedy i biometrické údaje v rámci SISu nabízet, což zvyšuje jeho přesnost do konce roku 2020. Budou členské státy využívat i tu biometriku. Eh, začali jsme začlenovat. Eh, ta přidaná hodnota SISu je nepochybná. V roce 2018 tam bylo 6 miliard eh, eh, přihlášení nebo vstupů a to je 16 milionů denně. Těch alertů je 182 milionů a těch schod, těch hitů je tam více než 700 denně. Totež platí u BISu, která je platformou pro implementaci společné vízové politiky a VIS je používán zejména pohraničními e, orgány při kontrole e, víz. E, agentura se věnuje posilování toho systému a je, s ohledem na budoucnost, a to zejména při zajištění té interoperability, která eh, je v právním základu více než 272 operací v roce 2018, 64 eh, milionů eh, žádostí o víza a více než 60 milionů otisků prstů. Přes systém se kontroluje 37 eh, milionů vstupů do EU každý eh, měsíc. A to souvisí ještě, tedy na to je navázán systém Aurodac. Eh, čekáme, až bude přijat nový eh, návrh, který eh, se týká zejména migračních a asilových úřadů, abychom mohli napomáhat také těm sekundárním sledování sekundárních eh, pohybů a řídit legální migraci kolegyně zmiňovala trendy po roce 2015, kdy došlo k nejvyššímu Eh, eh, eh, nejvyššímu nárůstu, nyní poklesá, tedy klesá počet a, počet a nyní máme více než 1 milion. S těmito čísly je jasné, že ty výpočetní systémy jsou dobře využívány členskými státy a že fungují, ale je třeba se zlepšovat, zlepšovat jejich efektivnost. A k tomu potřebujeme novou Eh, architekturu na evropské úrovni. Minul, za minulého parlamentu probíhala diskuse o tom, kde jsou nějaká rizika bezpečnostní a jak je řešit a jaká by měla vypadat nová interní eh, architektura IT pro která by umožnila interoperabilitu, ale zajistila větší bezpečnost. My jsme zajistili systémy nebo implementaci systému ETIAS a systému Entry-Exit. A toto jsou systémy, které jsou doplněny modernizovaným VIS, VISem a vytvářejí společnou platformu pro kontrolu občanů třetích zemí, kteří vstupují do EU, ale přitom neznamenají zvýšenou zátěž pro ty cestující. Uh, Vedle toho e, centralizujeme systém, který se e, týká odsouzení občanů třetích zemí. Vedle těchto individuálních systémů Eh, předpokládáme novou architekturu interoperability, která potřebuje nové technické komponenty a to bude základem nového moderního agilního systému a agilní architektury, která bude nabízet služby členským státům tak aby měli informace, kdy je potřebují a jak je potřebují. Ta stávající architektura je tvořena z několika eh, stavebních eh, bloků, které eh, brání tomu, aby se nedalo využívat falešných nebo ukradených identit. Sdílená biometrika to právě umožní e, zabránit to využívání několika identit a bude tímto systémem také umožněno e, umožněna prověření všech existujících databází včas a efektivně a e, na základě toho e, zjištěna, jaká jsou přístupová práva k dnešnímu dni ta implementaci systému EES a ETIAS a ECRIS e probíhají, probíhají dobře, ale vedle toho nás čekají další uh, úkoly, nová, vy, vy, vybudování nového střediska v, ve Štrasburku a vytváření nových operačních modulů. Eh, naplňujeme naší misi, tedy podpořit evropské instituce a členské státy v tom, aby byla Evropa bezpečnější. Asi silnější. Hrajeme klíčovou roli při digitalizaci celého odvětví, odvětví vnitřní bezpečnosti a justice, tak aby mohlo docházet k výměně elektronicky v rámci takzvaného e-kodexu. K tomu dosažení tohoto budeme potřebovat rovnováhu mezi tím, jaké úkoly máme a jaké máme na ně zdroje finanční i lidské, zejména eh, s ohledem na víceletý finanční rámec. Je třeba chápat, že tady není žádný manévrovací eh, eh, prostor, že v opačném případě bychom nemohli všechny úkoly plnit. Navíc se domníváme, že nový víceletý, pra, eh, víceletý finanční eh, rámec umožňuje určitý té přelívání fondů, které by eh, zohlednilo potřeby agentury a my se té diskuse o těchto potřebách a přidělených financích budeme účastnit. Pokud jde o naší budoucnost, závisíme na, na novém Eh, znění Eurodaku a dalších eh, projektů, které eh, budou vytvářeny externalit a také na tom, jak budeme personálně zajištěni. Předpokládáme nárůst pracovníků v operačních částech, ale potřebujeme navýšit pracovníky i směrem k těm novým potřebám. Chci poděkovat za podporu Evropskému parlamentu a tomuto výboru a jsme připraveni vám nabídnout veškerou podporu v následujících letech, která bude nezbytná při eh, monitorování již těch zavedených opatření či přijímání nových. V neposlední řadě se chci zmínit, že jsme připraveni reagovat na veškeré otázky či dotazy či požadavky a jsme připraveni se účastnit takovýchto jednání s vámi. Děkuji. Děkuji panu řediteli Kromu Garkovovi a věřte mi, že máme za sebou dlouhý den. Ček, eh, začali jsme těžkým hlasováním hned v 9 ráno. A vzhledem k vyčerpání naší fyzické energie ke konci eh, dnešního dopoledne eh, to ještě, to ještě není, ne, toto, že je tady málo, ještě neznamená, že pozorně nesledujeme eh, tuto tematiku, protože na výbor Libe můžete vždycky spoléhat. Děkuji za důkladnou prezentaci. A teď eh, prosím, pustíme se do otázek a odpovědí, což je povinné. Eh, původní rozvrh byl do 12.45 takže jakmile eh, překročíme tento časový limit, tak eh, nejprve požádáme tlumočníky o eh, pár minut navíc, čehož si budeme velice vážit. A nebo za druhé budeme mluvit anglicky. To je taková záložní možnost, kterou máme v rukou, abychom si rozuměli. Takže začněme nejprve kolega z EPP, Jeroen Lenars. Děkuji moc krát, pane předsedo, a děkuji, pane řediteli. Velice rád vás tady vidím. My jsme vám zadali v posledních letech mnoho práce, ať už je to interoperabilita nebo vstup-výstup nebo ETIAS. Na poměrně malou agenturu máte obrovské úkoly, které jsou středem bezpečnostní architektury Evropské unie a já vám moc krát děkuji za vaši práci. Já si nemyslím, že jsme posedlí interoperabilitou. Já si myslím, že jí věnujeme zdravou pozornost, protože ji vidíme jako šanci zvýšit bezpečnost v Evropě. Ne tak, že budeme sbírat více dat, ale tak, že budeme lépe využívat data, která už tak sbíráme a zároveň eh, ochráníme a ještě vylepšíme Eh, práva občanů. Takže to si myslím, že je významný úspěch a velice se těším na implementaci a vstup v platnost. Vím, že to nějakou dobu potrvá a že vás čeká ještě hodně práce, než se to stane. Teď mám ještě několik otázek. Vy jste zmínil nějaké legislativy, které je potřeba ještě přijmout. Eurodac, potom následné pozměnění ECRIS a ETIAS co z toho plyne pro projekty, jako je interoperabilita, pokud se nám nepodaří aktualizovat tato nařízení v krátké době. Jaký to bude mít dopad na vaši práci při implementaci? Potom další otázka, zmínil jste SIS. Minulý rok proběhla revize SIS, tu jsme přijali a do konce roku 2020 by členské státy měly mít plně k dispozici vaše technické nástroje. Já se ale ptám, jsou členské státy připravené? Provádějí přípravy také na své straně? A ještě poslední otázka, omlouvám se, pane předsedo. Já jsem byl ve vaší budově ve Štrasburku poměrně dávno eh, a při tom, kolik nových systémů vyvíjíte, musím říct, že to není zrovna velká ani moderní budova. Děje se něco v, v tomto ohledu? Paní Sipl. EU Líza to je mnoho úkolů a mnoho výzev. Ochrana osobních údajů, bezpečnost dat, musíte organizovat všechny možné databáze, interoperabilitu, vzhledem k tomu, kolik různých systémů mají členské státy. Musíte se zabývat tímto vším a víme, že EU Líza není jedna z největších agentur, které máme. Takže má otázka zní, opravdu zvládáte všechny ty staré a nové úkoly eh, v rámci eh, vybavení a IT vybavení, které máte k dispozici, anebo máte problém s penězi. A pokud jde o ty výzvy v oblasti ochrany osobních údajů, eh, máte nějaké problémy najít dostatečný personál pro všechny tyto úkoly, anebo máte ještě personálu dost? Děkuji, paní Keller. Děkuji, pane Garkové, za vaši práci a za práci vašeho týmu v EULISA. Já bych se zeptala na to též jako paní Zipl. Můžete nám říci, jestli máte dostatečně vysoký rozpočet na všechny úkoly, kterým, kterým se musíte věnovat. Druhá otázka. Paní Henriksson, ministrině spravedlnosti z, Finska, z finského předsednictví, nám oznámila, že možná budete muset v budoucnu zpracovávat údaje o pasažérech vlaků, nejenom letadel, ale i vlaků na základě stejných principů jako eh, PNR, tedy vlaků a lodí. Začnete na tom pracovat? Paní Dali. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat eh, především eh, na, eh, ta, na ty velké informační systémy, na jejich základ. Máme nařízení, které ospravedlňuje interoperabilitu vy jste ve svém úvodu zmínila, zmínil ty rostoucí výzvy. Evropský úřad na ochranu osobních údajů poukázal na trend, kdy evropské politiky čím dál více svazují migraci a bezpečnost. A já si myslím, že to jste zopakoval i vy ve svém úvodu. A podle mě tohle je neuvěřitelně nebezpečné, protože podle teorie migrace představuje bezpečnostní hrozbu a proto eh, potřebujeme takovéto monolitické informační systémy, které ohrožují soukromí a základní lidská práva. Proč? Kde je nějaký důkaz, že migrace představuje bezpečnostní hrozbu? a že Evropskou unii učiní takovéto mechanismy bezpečnější. Kde je nějaká politická platforma, která by eh, potvrzovala tento předpoklad? Protože podle mě ten není potvrditelný. To není nějaký osobní útok na vás, ale mě to neuvěřitelně dělá starosti, že tento systém vzniká na základě takovýchto důvodů, které jsou podle mě naprosto nesprávné. A Evropa by byla daleko bezpečnější, kdybychom se přestali vněšovat do zemí na středním východě a kdybychom nevytvářeli klimatické katastrofy, kvůli nimž se z lidí stávají uprchlíci. Děkuji, nyní jste na řadě, abyste odpověděl. Prosím, co nejstručněji, abychom nepřekročili čas. Omlouvám se. Ještě jsem na někoho zapomněl? Ještě chcete něco dodat, prosím, stručně? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit pár otázek na zneužití přístupu do vašich databází. Vy jste zmínil případy, kdy se do databáze dostali hekři, ale co oficiální přístup? Víme, že například Spojené království eh, pořizuje kopii šengenského informačního systému a zneužívá ji. Zavádíte nějaká technická opatření, která brání pořizování úplných kopií eh, nebo mazání z vašich databází. A eh, za druhé, pokud jde o oficiální přístupy úředníků, v Německu se stalo mnoho případů, kdy se policisté dívali do databází eh, ze soukromých důvodů a ze zvědavosti. Hledali si své sousedy, hledali si známé celebrity a tak dále. Máte nějaká opatření eh, proti eh, takovémuto zneužívání přístupu ze strany eh, státních úředníků? Například musí odůvodňovat nějak žádost o informace? Děkuji, pane předsedo. Já zodpovím otázky v tom pořadí, v jakém byly položeny. Pokud jde o nedokončené právní návrhy ohledně Eurodaku a Etiasu, tak já dám e, příklad. Například se tu plánují změny i v ETIAS a dalších nařízeních, nařízení o interoperabilitě, e, takže tyto změny potřebujeme, abychom mohli pokročit s implementací EES, e ETIASem a interoperabilitou. Takže čím více se bude protahovat rozhodnutí v těchto záležitostech, tím větší bude riziko, že ty časové plány pro EES, které máme do konce roku 2020, se posunou o rok později a interoperabilita a e, ETIAS také. Takže já si myslím, že v našem společném zájmu, e, aby nastal pokrok u těchto nedořešených e, legislativních návrhů, protože mají přímý vliv na schopnost agentury plnit stanovené termíny, o tom už se diskutovalo moc krát tady v parlamentu. To též platí pro eh, přepracování Eurodac a VIS. Mohu říci, že Eurodac a VIS jsou zásadní součásti eh, architektury interoperability a eh, jestliže je nebudeme moci integrovat, tak patrně ta bezpečnostní architektura bude v budoucnu složitější a taky dražší jestli jsou členské státy připravené na implementaci, tak já bych chtěl říci, že agentura spolupracuje velice úzce s členskými státy a monitoruje jejich pokrok a většina z nich eh, je na správné cestě eh, a odvádí práci, kterou musí odvádět eh, na národní úrovni pro implementaci systému vstup, výstup a interoperability. Několik členských států má problémy, ale společně s komisí konáme veškerá možná opatření na jejich podporu, eh, abychom zajistili dodržování stanovené eh, časové osy. Sídlo agentury ve Štrasburku. Právě jsme dokončili první rozšíření toho sídla ale už během té doby jsme věděli, že ani kapacita nového sídla nebude stačit. A právě to zmiňuju jako jednu z hlavních výzev pro agenturu v nejbližší budoucnosti. E, musíme ještě dále rozšířit naše sídlo ve Štrasburku. Potřebujeme více kapacity na e, hostění systému a také na e, umístování zaměstnanců. To právě plánujeme na roky 2001 a 2002, na příští víceletý finanční rámec.